Guten Morgen. Dobré ráno. Budeme pokračovat. Dobré ráno, milí kolegové, pustíme se do hlasování. Máme devět, jsme pod tlakem času. Začneme hlasováním. Posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru. Spravodajem ke stanovisku pan Hejs chce se k tomu vyjádřit. Takže začněme hlasovat. A když hlasujeme, tak hovořím anglicky, možná to půjde trošku rychleji. Je každý informován o tom, o čem se teď hlasuje? Stanovisko kolegy Hejse. Ne, pardon, je to zpráva, zpráva. Pozměvací návrh jedna pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 2 padá. 4 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti. Můžeme to prosím ověřit. Druhá část pozměňovacího návrhu 4. Jedenáct karet, devět Dobrá, takže ověřování je u konce. Přijato. Trojka pro, proti. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijato, 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 7 pro, proti, Drželi se. Můžeme sedmičku prosím ověřit? Devět kartiček, jedenáct, dvanáct. Zlepšuje se to, zlepšuje. Ověření je u konce, přijato. Ne, zamítnuto, pardon, omlouvá se paní předsedkyně. To pomalí ta technika. Pozměňovací návrh 6, ne, pardon, 8, 8 pro, proti, drželi se, přijato. Můžeme to prosím ověřit. Ověříme pozměňovací návrh 8, ověříme osmičku. Ověření je u konce. Zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, drželi se přijato. 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 13 pro, proti, zdrželi se přijato, 14 pro, proti, zdrželi se, já si myslím, že přijato, ale ověříme prosím. Máme tu pohyblivé cíle, hýbající se poslance, ověření u konce, přijato 15 a 16 jsou identické pro, proti, drželi se zamítnuto, kompromis 2 pro, proti, drželi se přijato, 20, ano, kompromis 2, ověříme kompromis 2, Ověření u konce přijato. 20 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 21 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 22 pro, proti, drželi se. Můžeme to ověřit? Ne, zamítnuto. Je to jasné. Tedy přesto chcete ověřit, myslím, že zamítnuto. Ano, zamítnuto. Děkuji vám. 23 pro, proti, drželi se přijato. 24 pro, proti, drželi se přijato. Ano, ověříme 24. Ověřujeme 24, ověřování u konce, přijato 25 pro, proti, zdrželi se přijato, 26 pro, ne, tedy ještě ověříme 25, ověříme 25, prosím, 25, ověření u konce, přijato, 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 27 pro, proti, zdrželi se přijato, 28 pro, proti, drželi se zamítnuto, 29 pro, proti, drželi se zamítnuto, 30 pro, proti, zdrželi se přijato, 31 pro, proti, zdrželi se přijato, Regi 1 bez hlasování, Regi 2 pro, proti, zdrželi se přijato, Regi 3 pro, proti, zdrželi se přijato, Regi 4 pro, proti, zdrželi se přijato, regi 5 pro, proti, zdrželi se přijato, regi 6 pro, proti, zdrželi se přijato, regi 7 bez hlasování, regi 8 pro, proti, zdrželi se přijato, regi 9 bez hlasování, regi 10 pro, proti, zdrželi se přijato, 11, regi 11 pro, proti, zdrželi se přijato, regi 12 pro, proti, zdrželi se přijato, regi 13 pro, proti, Zdrželi se při nato, regi 14 pro, proti, zdrželi se přijato, regi 15 pro, proti, zdrželi se přijato. Tak jmenujete hlasování, závěrečné hlasování o této zprávě, zahajuji hlasování. Končím hlasování, přijato jednomyslně, gratuluji tedy panu zpravodaji. Nyní budeme hlasovat Zařízení nástroje pro finanční podporu pro vybavení celní kontroly. Chce pan zpravodaj něco říct? Nikoliv. Takže budeme hlasovat bod 11. Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly. První je ten bod v rámci Fondu pro integrovanou zprávu hranic. Pan Ali je zpravodajem. Je to bod číslo 11. Postupujeme podle pořadu jednání. Pozněmací návrh 35 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 36 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 37 pro,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 Ústní pozměňovací návrh 1 bez námitek pro. Vy jste proti pozměňova- ústnímu pozměňovacímu návrhu. Dobrá, ústní pozměňovací návrh bez námitek pro, proti, zdrželi se přijato. Šestka tím pádem padá, 47 pro, proti, zdrželi se přijato, 48 pro, proti, zdrželi se přijato, 49 pro, proti,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 Je to přijato. 17 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to zase ověřit, 17. Ověření je u konce. Omlouvám se, vůbec jsem to neviděla. 18 pro, proti, zdrželi se přijato, 19 pro, proti, zdrželi se přijato, 20 pro,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 celé stanovisko jmenovité hlasování a zahajuji hlasování. Končím hlasování 17 jedné a pan Tarant jeden další hlas pro. Děkuji.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 proti, zdrželi se přijato 53 pro, proti, zdrželi se přijato 8 pro, proti, zdrželi se přijato 9 pro, proti, zdrželi se přijato 54 pro, proti, zdrželi se přijato 10 pro, proti, zdrželi se přijato 11 pro, proti, zdrželi se přijato 55 pro, proti, zdrželi se přijato 56 pro, proti, zdrželi se přijato 57 pro,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 skončilo 9 ku 9. Eh, pan Tarant je eh, pro, takže je to přijato. Dobře, 29 pro, proti zdrželi se, přijato 30 pro, proti zdrželi se. Raději prověříme třicítku. Pane Tarante, jste proti? Takže je to zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se. Co vy? Pro. Dobře, takže je to přijato. Můžeme to prověřit. 31. Raději prověříme. Hlasování končí a je to jednoznačně přijato. Já se vám omlouvám. 32 pro, proti, zdrželi se, je to přijato. Dobře, takže prověříme i 32, ale, dvojku, ale myslím si, že je to zamítnuto. Je to zamítnuto. Dobře. Je to jasnou většinou zamítnuto a nyní tady hlasujeme uh, o celkovém znění. Je to jmenovité hlasování, já ho tímto zahajuji. Hlasování končí 18 ku jedné, takže blahopřejeme panu zpravodaji a naše dnešní poslední hlasování je návrh eh, stanoviska pro Agri. Eh, zpravodajem je pan Zdechovský. Chcete se eh, k tomu vyslovit? Hlasovací seznam má pouze jednu stránku, je to hlasovací, nebo je to pozměňovací návrh číslo 6 pro proti pro, 7 pro proti přijato, 1 pro proti přijato, 2 pro proti zdrželi se přijato, 3 pro ve dvou částech, tedy první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 4 pro, proti, zdrželi se. Raději prověříme čtyřku. A je to přijato 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní celé stanovisko, jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování končí a je to přijato 17 eh, ku 1, takže blahopřejeme panu zpravodaji. To je konec eh, hlasování. Pokud nechcete eh, si poslechnout pana komisaře Mdase, tak prosím opuste sál co možná nejrychleji. A vás, pane komisaři, vítáme. Ja, wir machen, wir machen weiter in der... Budeme pokračovat s naším dnešním programem. Já teď vítám pana komisaře Médase. Jsme rádi, že jste mezi námi. Máme před sebou bod programu číslo 14, to znamená udělení absolutoria komisi, rozpočet na výzkum Pan Branikmajer představí tuto kapitolu za Evropský účetní dvůr a pokud by mohl sál stichnout, tak bychom také mohli eh, v klidu pokračovat. Takže vám děkujeme a prosím, máte slovo. Thank you very much. Eh, Děkuji, pane, paní Gresle. Děkuji vám, paní předsedkyně tohoto výboru. Jmenuji se Alex Brenningmeier, jsem člen účetního dvora a představím výsledky auditu kapitoly číslo 5, to znamená konkurenceschopnost pro růst a pracovní místa v roce 2017. Připravili jsme několik folií, tak abych vám, abychom vám mohli ve vší stručnosti ukázat závěry našich analýz. První Eh, informace zní, že celkem se jedná o 21,4 miliard euro. Eh, tato celková částka eh, tedy je rozdělena na výzkum, který zaujímá 53 z toho celkového koláče a potom jsou tu další oblasti, ať už je to doprava, energetika, vzdělávání a tak dále. Ty ostatní části zaujímají menší podíl. V tom auditu jsme zaznamenali to, že jsme tedy zkontrolovali 130 eh, transakcí, 91 eh, v oblasti výzkumu, eh, to znamená 70 a 39 v těch dalších částech. Eh, musím říci, že příjemci jsou z různých oblastí. Jsou to univerzity, výzkumné organizace, veřejné orgány, společnosti ze soukromého sektoru, včetně malých a středních podniků a také eh, musím říci, že jsou to Eh, aktéři jak z EU, tak mimo EU. Provedli jsme 18 auditů v EU a 5 eh, v neevropských eh, zemích nebo v zemích mimo EU. Pokud se podíváme na chybovost v kapitole 5, tak jsme zaznamenali klesající tendenci a dospěli jsme k tomu, že chybovost v roce 2007 byla, byla 4,2 Rozdíly oproti dřívějším letům nebyly statisticky významné. Počet vzorků byl tedy 130, to už jsem říkal. A nyní ke kontextu tohoto auditu a k jeho výsledku. Ono je dobré, pokud to zasadíme do širšího kontextu závěru účetního dvora. Toto je obrázek z našeho auditu. Ve vší stručnosti vidíme, že e, ty úhrady nákladů v oblasti výzkumu jsou více e, náchylné k chybám než různé nárokové platby. Dále jsme zaznamenali to, že pomalu dobíhá rámcový program, sedm, sedmý rámcový program a z toho tedy vyplývá, že jsme pro Horizon 2020 eh, prověřovali méně transakcí, byť a ten počet tedy Eh, týkající se horizontu 2020 je stále poměrně nízký. Je to 38 transakcí rámcového programu. Sedmého rámcového programu se týkalo 53 transakcí. Eh, v příštím roce se pravděpodobně ty počty obrátí ve prospěch horizontu 2020. A bude tedy mnohem zřejmější, jaký výsledek přineslo zjednodušení v rámci horizontu 2020 této souvislosti je velmi důležité, abychom se zaměřili na příčiny té poměrně vysoké chybovosti, což je jistě frustrující, protože my jsme doufali, že chybovost se významným způsobem sníží. Dospěli jsme k tomu, že je tu osm největších základních chyb, které dohromady představují 2,5 chybovosti. E, jsou to tedy všechny tyto chyby se týkají výzkumu, pět e, chyb se týká sedmého rámcového programu, tří horizontu 2020, šest chyb zahrnuje nesprávnou kalkulaci osobních nákladů. E, já se ještě vrátím k tomu, že právě výpočet osobních nákladů je velmi složitý a náchylný k mnoha chybám. Další důležitá věc bylo tu pět příjemců v rámci veřejného sektoru, které tedy, eh, kteří zaznamenali významné chyby. Tři příjemci byli ze soukromého sektoru a z, toho, z těch soukromých eh, subjektů byly dvě, dva malé a střední podniky a jedna organizace byla nezisková. Další důležitá věc, musíme si uvědomit, že tu byla poměrně významná část příjemců, kteří nejsou v EU a kteří byli zatíženi významnou eh, chybou. Jednalo se o příjemce ze Švýcarska, Norska, Tanzánie a Spojených států. Dvě zjištěné chyby vedly k tomu, že jsme ten případ eh, postoupili Olafu a doufám, že Olaf eh, se bude těmi případy následně zabývat. Pokud to mám schrnout, tak je velmi důležité si uvědomit, že právě personální náklady jsou hlavní a důležitou příčinou chybovosti a myslím si, že pokud se má program zlepšit, tak by to bylo právě eh, v tom, v těch osobních nákladech. To už mě přivádí k doporučením, jaká jsou doporučení. Takže první doporučení vyjasnit osobní náklady, pravidla a metody s tím spojené spojené a e, doplnit seznam otázek nebo problémů pro konkrétní země, tak aby věděli, co mají řešit a jak to mají řešit. Druhé doporučení. Měli bychom zlepšit povědomí mezi příjemci, pokud jde o e, pravidla, především pokud jde o to, že je tedy potřeba rozlišovat mezi jednotlivými e, smlouvami, které pracovníci mají. A Třetí doporučení to je provádění eh, doporučení AS, ale to je tedy více eh, teoretické doporučení. Nám tedy jde především o to, abychom snížili chybovost této oblasti. Jak víte, eh, účetní dvůr se snaží o dvě věci. Jednak chce tedy poskytnout parlamentu a komisi relevantní informace. Stejné tedy informace týkající se zjednodušení bych chtěl poskytnout i radě v rámci přijímání legislativních aktů eh, jsme tedy dodali eh, v březnu eh, tohoto roku dokument a i v listopadu tedy eh, připravíme nebo zveřejníme zprávu o zjednodušení. Obě zprávy byly eh, připraveny za spolupráce s komisí a šlo o to, abychom získali všechny relevantní informace, které jsou zaměřeny právě na to zjednodušení a já doufám, že tato naše snaha do budoucna tedy povede k tomu, že chybovost se významně sníží. Ukážu vám přílohy, ale nebudu je konkrétně procházet. Snažil jsem se to nějak schrnout, ale myslím si, že pokud byste si ty příklady přečetli, tak z toho mnoho pochopíte. Získáte dobrou představu o tom, jaké jsou ty uh, skutečné problémy. Paní předsedkyně, uh, jsem velmi rád, že tu mohu prezentovat tyto výsledky a s velkou ochotou také odpovím na vaše případné dotazy. Děkuji. Ja, vielen Dank für Děkuji za úvod i za to, jak jasná ta prezentace byla. A teď dám slovo panu generálnímu řediteli Paké a panu komisaři. Prosím, pane komisaři, máte slovo. Thank you very... Děkuji mnohokrát. Děkuji paní Gresle, paní Ayla Sender, vážení poslanci, vážené poslankyně, samozřejmě i pane Brenningmajere, Domnívám se, že je to už naposled, kdy pan Brenningmeier odpovídá za zprávu o výzkumu a inovacích a chci mu poděkovat za jeho práci v posledních letech, za výroční zprávy, za zvláštní zprávy, za workshopy o inovacích a výzkumu, za briefingové dokumenty. My jsme díky němu zlepšili celou řadu prvků našeho řízení, díky jeho odvaze a přesvědčivosti a mu všechno dobré do budoucnosti. Takže jsem velmi rád, že jsem dnes zde, abych eh, projednal zprávu účetního dvora za rok 2017 a jsem i nadále přesvědčen o významu výzkumu a inovace pro Evropu. Jsem si vědom výzvy, kterou představuje umocnění výzkumu z prostředku Evropské unie a jako každoročně asi začnu neformálně a sdělím vám příběhy, které jsem zaznamenal v posledních letech. Úspěšné příběhy, které prokazují skutečný dopad toho, co, o co se snažíme. Jsme velmi pišní na to, že opět letos jsme podpořili jednu z Nobelových cen. Žerá Mohu, držitel Nobelovy ceny, dostal grant od nás, dostal prostředky od Evropské unie a díky tomu mohl změnit způsob, jak se díváme na lasery a jak využíváme lasery například eh, pro, pro operace v oblasti oftalmologické, například šerý zákal a krátkozrakost. Je tedy skvělé, že díky evropským prostředkům dosáhl Nobelovy ceny. A to není jediná aplikace jaderná fyze, astrofyzika, i nanomateriály. To vše jsou významné věci pro Evropskou unii a myslím, že bychom měli tyto příklady opakovat do budoucnosti. Setkal jsem se se Sedekem Blancna, což je výzkumník, který působí zde v Belgii a který se zabývá rakovinou a podařilo se mu dosáhnout významného úspěchu. Zabývá se výzkumem růstových buněk pro rakovinu a týká se to i metastází. A my jsme se domnívali, že tyto dva druhy buněk jsou zcela odlišné, ale on zjistil, že určitý růstový typ buňky se může transformovat v metastatickou buňku a díky tomuto mechanismu je možné zastavit metastáze a transformovat eh, buňky, které se promění z metastázujících buněk na růstové buňky. A pokud dochází k metastázím, tak je to velmi důležité a je to jedinečný pokrok, kterého bylo dosaženo díky evropským prostředkům. Konečně jsem se sešel v ústavu Maxe Planka s Petrem Seaborgem, který v zásadě vyvinul očkování pro osoby, které mají zapal plic a to je vlastně streptokoková infekce, která zabíjí miliony lidí a neexistovalo žádné očkování, on nalezl to očkování a nyní ho zkouší na myších a zřejmě bude možné vyvinout očkování e, v ústavu Maxe Plancka v Poznani. To jsou tedy vědecké příběhy, ale máme i celou řadu příběhů v oblasti inovací. Tedy lidé, kteří nejsou vědci v pravém slova smyslu, ale kterým se daří měnit náš pohled na inovace. Karen Dova dostala cenu inovujíc, pro inovující ženy v Evropské unii a vyvinula malého robota, který pomáhá lidem, kteří se nemohou dostat ze svého domu. Pomáhá dětem a mladým dospělým, kteří jsou dlouhodobě nemocní a kteří se těžko dostávají ze svých domovů. Pro ně, eh, pro ně prostě není možné, aby trávili čas se svými vrstevníky, nebo aby se zabývali eh, tělesnou činností. A věci, které jsou samozřejmé v této věkové kategorii, pro ně jsou nedostupné. A tento projekt, který se jmenuje tedy projekt, který brání izolaci dětí a mladých dospělých, pomáhá mladým lidem v jejich výuce a nyní pomáhá 650 dětem v celé Evropě Kristina Zevanová z Bulharska vyvinula tablet pro slepce. A měli bychom tedy sdělovat eh, tyto příběhy, které jsou velmi důležité pro naši budoucnost. Před několika týdny jsme zahájili strategii pro bioekonomiku a já jsem se účastnil tiskové konference komise se Šátkem zeleným šátkem, který je stejně kvalitní jako jiné šátky, ale místo toho, aby byl z normální látky, je sestaven z malých dřevěných částic, které byly proměněny, eh, transformovány do látky. Takže my jsme skutečně v Evropě lídry a měli bychom si toto vedení zachovat a snad se nám to do budoucnosti podaří. Takže než se pustíme do čísel, chtěl jsem seznámit s těmito příklady, které mění naše životy. Tedy pokud je o výdaje za rok 2017, když se podíváme zpětně, když, a je třeba se dát také zaměřit do budoucnosti a pokud se reagujeme na doporučení a z minule, ze zprávy z loňského roku jsou jasné zvýšit investice, zvýšit investice do inovací a výzkumu vytvořit novou politiku pro výzkum, která bude vytvářet nový trh, vzdělávat pro budoucnost a investovat do lidí, kteří budou znamenat změnu a schvalovat eh, eh, přístup, který se bude měnit, který se bude soustředovat na změnu. Maximalizovat eh, dopad těchto změn, to je nejlepší řešení pro Evropu. A splnit cíle horizontu Evropa znamená kombinovat naše zkušenosti a hodnocení a my reagujeme na zprávu Četního dvora a snažíme se o zlepšení do budoucnosti. Takže jsem velmi vděčný panu Brenningmajerovi, že předložil svůj briefing o zjednodušení pro Horizon 2020. Ten briefing byl pro nás velmi užitečný, pomohl nám připravit návrhy komise pro Horizont Evropa. Zpráva samotná přichází v pravou chvíli, aby podpořila jednodušší a lepší realizační strategii pro budoucnost. Tato zpráva dospěla k závodu, abych chtěl citovat. Většina zjednodušujících opatření komise zpráva dospěla k závěru a cituji. Řečník se omlouvá tlumočníkům za svou rychlost. Komise efektivně snížila administrativní zátěž pro Horizon 2020. I když ne všechny akce přinesly kýžené výsledky, příležitosti ke zlepšení stále existují. A myslím, že je to správný závěr. Podařilo se nám dosáhnout pozoruhodné míry zjednodušení v horizontu 2020. Podle účetního dvora 85 příjemců považují horizont tento program jako jednodušší než eh, no, program FP7. A musíme uplatnit eh, tyto závěry účetního dvora a určitě se nám to podaří v našich eh, přípravách pro realizaci programu. A tento důraz na výkonnost a dopad neznamená však, že bychom se méně věnovali otázkám souvisejícím s realizací. A tím se dostávám k chybovosti za letošní rok chybovost u, tě, u té celé kapitoly je 42%, jak řekl pan Brenningmeier, a je asi stejná, přibližně stejná jako loňský rok, ale snižuje se a já vzpomínám, když jsem tu byl poprvé v roce 2014, klesá z 5,6% v roce 2014. A věřím, že tento trend bude pokračovat tato chybovost se týká zejména výdajů za program FP7. 38 transakcí z Horizontu 22 byly zahrnuty ve vzorku účetního dvora, 53 byly transakce podle FP7. A i když naše vlastní auditu Horizontu 2020 nám umožnili odhadnout chybovost pro Horizont 2020, a to bylo také ve výroční zprávě o činnosti za 2017. První údaje z reprezentativních chybovosti pro Horizon 2020 byl 2,8% ve srovnání s 5%. A já skutečně chci zdůraznit tyto, že jsou to první informace, které vycházejí z prvních informací o tomto programu a je možné, že se situace bude vyvíjet jinak, ale Informace, že zavedené zjednodušení má dopad, znamená, že zbytková chyba, která bere v úvahu opravy a vymáhané částky, se týkají 2,20 pro Horizon 2020 oproti 3 pro FP7. A to je vlastně na samém dně těch částek, které se týkají uvedených eh, cílů pro Horizon 2020. Takže nyní velmi stručně budu komentovat zprávu účetního dvora. Za prvé, pokud jde o zjednodušení. Účetní dvůr uznává, že jak výroční zpráva, tak zvláštní zpráva o zjednodušení Horizon 2020 má jednodušší pravidla pro financování oproti FP7. Nicméně stále je tu celá řada chyb, a pravidla pro personální náklady jsou obtížně srozumitelná a uplatnitelná. A souhlasíme s tím, že třeba bychom se zlepšili a musíme se posunout, eh, zejména v oblasti implementace Horizontu Evropa. Pro Horizont 2020 jsme přepracovali téměř všechna pravidla co se, co se týče řízení výzkumných grantů, abychom přešli na úplně elektronický systém. To jsme dělali jako první věc. Za druhé jsme vytvořili velmi jednoduchý finanční model s, jedním, s jednou mírou pro plácení a paušální výplatu pro nepřímé náklady. A to je jádro nového systému. A je to vše plně digitalizované a skutečně se maximálně snažíme. Takže v té druze, druhé vlně zjednodušení eh, systémy výplat byly adaptovány pro to, aby byly blíže příjemcům. My jsme spustili pilotní program pro paušální platby a abychom zjednodušili přístup pro inovační firmy, tak jsme vytvořili inovační rady jako pilotní projekt. Takže jsme na cestě, který, která je pozitivní. Za druhé, zamezit chybám. Účetní dvor pokoře, že řada chyb mohla být eh, opravena před výplatou částky. A my to uznáváme. My jsme tady zlepšili komunikaci a také osvětu. A za třetí, doporučení v auditu. Učinbu doporučuje realizovat eh, právě tato doporučení a to činíme. Měli bych vlastně říct, že ty finanční chyby nejsou, eh, neznamenají neúspěch eh, celého projektu. Projekty jsou úspěšné, ale ty chyby se tam vyskytují. Chci tedy poděkovat všem za odvedenou práci a také vám děkuji za vaši pozornost. Děkuji, pane komisaři. Spravodajka paní kolegy Ayala Sender má teď slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat eh, panu Moedašovi, panu Brenningmajerovi za jejich vystoupení. Musím říci, že nevím, zda se mám smát či plakat. Je to poslední absolutorium pro účetní dvůr i pro komisaře Moedase. A musím vám říci, že jsem spíše frustrovaná a necítím se úplně dobře. Zaprvé proto, protože existuje kodex pro komisaře, což je možná určitá hloupost. Z našeho hlediska s panem Brenningmanem jsme měli poměrně tvrdou výměnu názorů, ale zdálo se mi to úplně zbytečné. Když nám budete eh, představovat na sjezdu vaší politické strany, v takové participativní formě. Mohlo, mohlo to být soukromé jednání, věřím, že až budete v Lisabonu, tak přijdete, přijdete na kongres naší politické skupiny a budete blahopřát našemu kandidátovi. Chtěl bych zdůraznit, že komisař má být nezávislý. A je to první věc, která se mi zdá skutečně laciná. Nebyla to vhodná chvíle na konci tohoto legislativního období. A kromě toho, přicházíte do našeho výboru, jako bychom byli výbor ITRE. A tady nám předkládáte samé pozitivní příklady. Ano, musíme se radovat eh, z výsledků, ale kladu si otázku, nevím, do jaké míry Je to pravda pro jednotlivé projekty, jako je ta Nobelová cena a další úspěšné projekty, které jste zde předvedl, ale těch, ta chybovost na úrovni 42% po eh, snaze o mnoha leta zlepšení, tak to skutečně je poměrně vysoké procento. Exist, to představuje stovky milionů euro. Olaf, eh, o tom budeme ještě mluvit, ale tyto prostředky by umožnily získat ještě další Nobelovy ceny a ty peníze by se měly prostě vrátit a jsou předmětem trestního řízení. Myslím, že je pozitivní, že nám předkládáte ty úspěšné příběhy, ale pro nás je důležité, aby ty výdaje byly vynaložené podle pravidel. A v loňském roce byl ten poměr velmi nízký, ale přesto prostě ta chybovost eh, představuje miliony euro, když hovoříme o jednotlivých procentech. A eh, tady se zdá, že s panem Brenningmajerem jsme odhalili něco skutečně revolučního, že tady účetní dvůr poslal svá zjištění Olafu. Samozřejmě lepší pozdě než nikdy. A když je to poslední absolutorium této komise, tak účetní dvůr si uvědomuje, že v oblasti vědy a výzkumu tam jsou věci, které nejsou úplně košer. A jsou tam problémy, které jsou i velmi závažné. A já jsem nechtěla ani zabíhat do všech podrobností, tak jako v minulých letech. A bála jsem se, že můj pocit se ještě zhorší. Ze zpráv účetního dvoru uvědomujeme, že máme celou řadu problémů v rámcovém programu 7, FP7, a při přípravách na Horizont Evropa slyšíme, že se to podaří vyřešit, ale jsou tam ještě závažnější případy, které se týkají eh, personálních výdajů. Co, čeho jiného by se mohly týkat tyto personální výdaje? Vy podrobnosti neuvádíte, proto, a já to budu i nadále požadovat, pokud jde o, právě o tyto personální výdaje. Pokud jde o ty, ty docházkové listy a výkazy o platech, to je strašně těžko pochopitelné. A nezapomínám ani na ty konkrétní případy. Děkuji účetnímu dvoru. Máme tam 20 určitých transakcí, které jsou zdůrazněny. Jsou tam také ty neevropské eh, subjekty, které jsou zmíněny. A já děkuji paní předsedkyni, která se ptala zejména na ty dovozy ze Švýcarska. Ale zdá se, že ta, to, ty, to, ta zjištění jsou skutečně znepokojivá a je hezké, že můžeme říkat, že Nobelovy ceny jsou udělovány díky našim prostředkům, ale bylo by to ještě lepší, kdybychom nemuseli řešit podvody a nedostatky, protože díky tomu bychom měli ještě více Nobelových cen. V té poslední rovince, která nám zbývá, je třeba zajistit, aby ty výsledky byly lepší. Protože účetní dvůr říká, že co se týče horizontu 2020, tak ty výsledky nejsou lepší. A podle toho, co jsem zjistil, tak je to pravda. Nám se nepodařilo zlepšit situaci. A pokud je o zjednodušení, tak vám vřele děkuji Konečně jsem dostala tabulky, které žádám od, od nepaměti a vzhledem k tomu, že mám humanitní vzdělání, tak jsem si to musela sama vypočítávat, těch 25%, ale tady skutečně máme pozoruhodné objemy. A vzhledem k tomuto zjednodušení, to není prostě auditováno stejně. Chci vás také požádat, v těch deseti projektech které jsou nejnákladnější, které byly hrazeny skrze Horizont 2020. Je celá řada údajů, kde je tedy stoprocentní eh, výplata tam došlo už k 100% uhrazení projektu. Jde o vysoké částky, je to třeba 180 milionů. Proč je tam 100% eh, uhrada? U evropských programů máme vždy spolufinancování. To se týká i SZP, takže tady to prostě není řešení a my chceme vědět, proč je tam stoprocentní pokrytí z, z evropských prostředků a navíc se jedná o velmi nákladné projekty. My jsme o tom hovořil několikrát a vy to v některých odpovědích odmítáte, ale já bych si přála, aby to bylo rozděleno podle jednotlivých eh, zemí. Konečně jsem dostala tabulku, kde jasně vidíme, kdo jsou hlavní příjemci. Navíc eh, jsou tam eh, částky obrovské. Kdo jsou ten největší příjemci evropských výzkumných programů? Já si kladu otázku, v jiných zemích neexistují zkušenosti v tomto směru, protože já si myslím, že na evropské úrovni musíme mít i justici, která by působila na příslušných územích. A problém je, že ti nejlepší budou stále nejlepší a ti nejhorší se nezlepší. Budou nejhorší ve třídě. A já nevěřím tomu, že v jiných zemích se prostě nepodaří získat tyto lepší projekty. A nám se nepodaří zlepšit situaci těch eh, horších. Měl jste docílit větší rovnováhy v té oblasti eh, excelence. Podívejte se do vlastní země. Není obtížné být nejlepší v Oxfordu nebo v Cambridge. Tam jsou obrovské prostředky, dostávají obrovské dotace každý rok a autonomní univerzita v Barceloně by byla stejně skvělá, kdyby dostala také takové stovky milionů jako ostatní. Jak to je pro tyto soukromé univerzity? V této oblasti bych skutečně chtěla vědět, jakou snahu vynakládáte, abyste v rámci Horizont 2020, eh, aby se vyřešila tato nerovnost, která způsobuje že někteří jsou skutečně zoufalí a frustrovaní. A zajistit, že v budoucím MFF budou, nebudou tak palčivé nerovnosti. Je to specialita Evropy. To, že dobří budou dobří, to už dávno víme. Ale aby ti horší se zlepšili, protože prostor je ve všech zemích, to, o to se musíte snažit. Děkuji. Děkuji ale chtěla bych upozornit na to, že jsme rádi, že existuje tento program excelence. Ten výzkumný program je program excelence a nikoliv princip eh, olympijských her. Hlavní je se zúčastnit. Tedy nejde o soudržnost, ale excelence je excelence. Ano, ano. To je problém, o kterém se tady už opakovaně hovořilo. Teď prosím, pan komisař. Děkuji. Děkuji paní Ayala Sender. To je můj poslední rok a je to poprvé za čtyři roky, když jsem eh, byl obviněn, že jsem cosi jako partizán. Byl jsem pozván za ty čtyři roky do různých frakcí LDS a D všude a nikdy nikdo mě z něčeho takového neobvinil. Takže dovolte, abych projevil trochu překvapení z vašich komentářů, protože eh, jsem se účastnil mnoha konferencí organizovaných i vaší stranou. Každý komisař prochází stranickou konferencí a za to bychom se neměli stydět. Neměli bychom demonizovat strany, ale spolupracovali jsme velice dobře, paní Ayala Sandra, čtyři roky. Jsem otevřen vůči každému poslanci, nerozlišujeme rozhodně ani trochu. Já budu šťastný, když pojedu do Lisabonu na stranickou konferenci socialistické strany evropských socialistů. Samozřejmě, že tam pojedu rád, takže to mě trochu překvapilo. Za druhé, jsem také byl lehce překvapen z toho, že tu zaznělo, že máme míru stoprocentního financování. To je součást práva, jak víte. 100% platíme přímé náklady, 25% nepřímé náklady to je součást pravidel toho programu. Na tom není nic divného nebo nějak jiného. Pak jste se ptala na ty zdroje financování z členských států. To bylo zodpovězeno v tom písemném dotazníku, takže odpověď jste dostali. My budeme pokračovat ve zjednodušování, budeme dál pracovat na všem tom, co jste tady zmínila z 5,6 se to dostalo na 4,2. 4,2 to je velké zlepšení. Já chápu, že mm, z toho nejste šťastná, ale my jsme odvedli spoustu práce, spoustu věcí se zlepšilo bez jednodušování. Nejde, o to, že, nejde tedy říct, že se nic neudělalo. Dělám tak říkajíc, co Eh, mohu, ale zároveň si nárokuju příslušnou část toho úspěchu, kterého jsme dosáhli. Chápu vaše otázky, ale neviděl bych to jako ryze negativní věc. Zlepšení bylo dosaženo. Already finished? Jste hotov se svým příspěvkem? Ano, ano, paní předsedkyně. Uh, Myslím, podívejte se, čtyři roky vysvětluji všechny kroky, které děláme. Začali jsme s programem, který nebyl jednoduchý a byl velmi byrokratický. Dnes každý v členském státu uzná, v členských státech uznává, že je to dneska daleko jednodušší. Je to snažší než na národní úrovni. Lidé vnímají uh, jak dobrý je program pro výzkum a vědu ve srovnání s jinými programy. Samozřejmě, paní Ayala Sender, že já tady chci hovořit o těch úspěších, kterých dosahujeme. To potřebujeme. My potřebujeme v Evropě hovořit o úspěších. Tolik lidí hovoří o tom, co je v Evropě špatně. Potřebujeme hovořit o tom, co je dobře. Má práce komisaře vyžaduje, abych hovořil o tom, co se povedlo. Samozřejmě víme, že jsou věci, které bychom měli dělat líp a víme i, které to jsou. A pracujeme na tom. A proto pro mě je hrozně těžké. Dobře, mohl bych, bych být političtější ve svých odpovědích, ale já tady nejsem jako politik, já jsem tady proto, abych vám řekl, podívejte, máme dnes lepší situaci, než jaká byla, když jsem nastoupil do funkce ano, když jsem přišel 2014, bylo to 5,6, dneska je ta chybovost 4,2. Máme dnes lepší vědu, než jsme měli předtím? Ano. Takže jsem teď trochu, trochu rozhozen vašimi poznámkami, nebo překvapen. Má kolega Salafranka. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji i účetnímu dvoru a paní, panu komisaři Muedešovi. Paní předsedkyně, chtěl jsem říci toto. Komisař by neměl být kritizován za to, že přijel na nějaký stranický sjezd. To dělá i předseda komise, předseda parlamentu. Na tom sjezdu bylo dokonce sedm komisařů, pan Hahn, pan Hogan, uh, Liberálové mají zrovna kongres v Madridu, měli zrovna kongres v Madridu, sedm liberálních komisařů tam bylo a existuje osoba, které si velice vážíme, je to Jacques Delors. Dobře si pamatuji, že on byl na stranickém sjezdu SPE. I komisaři jsou politiky nebo političkami a jejich kariéra prostě není nestranická teď zastávají úřad, kde se mají starat o obecné blaho, ale neznamená to, že by nemohli přijet na stranický sjezd své politické strany. Paní předsedkyně, my bychom měli zvažovat, zvažovat dopad na realitu nemůžeme zastírat, co se povedlo a co se nepovedlo. A komisař řekl, že jsou tady úspěchy, které za jeho doby v úřadu nastaly. To vítám. Je dobré, že Evropská unie v tomto programu dosáhla úspěchu. Vydává se na to spoustu peněz. Třeba podporovala jednoho z nositelů Nobelovy ceny, dosáhla úspěchu při boji proti rakovině nebo zápalu plic. Chybovost klesá, to říká pan komisař po právu. Směr je tedy správný. Samozřejmě je také pravda, že u těch nákladů na práci a personálních nákladů lze dosáhnout ještě dalšího vylepšení. A tady bych, paní komisařko, rád měl dvě otázky na pana komisaře, které spadají do jeho kompetence. Za prvé, Pročetl jsem si ten dotazník, je tam zmíněno pět zemí, ale jednu věc jsem neviděl. A sice, jaká část přidělených prostředků jde do třetích zemí. To by mě zajímalo. A také bych rád věděl podrobnosti k těm případům z těch odpovědí, které skončili u OLAFu. To číslo je přibližně stabilní. Loni to bylo 33 případů, teď jich je 39. Možná by pan komisař mohl říci, z jaké metodiky se vychází, jak se k tomu přistupuje, jak se to dál sleduje. A pane komisaři, poslední otázka. Je tady ještě číslo, které považuji za relevantní. Třeba byste k tomu mohl něco říct. Dejte mi prosím nějakou přibližnou hodnotu konkurenceschopnost a zaměstnanost. Tady všechno stojí a padá s klíčovým slovem inovace. Inovace mě trošku znepokojují. Nemyslím programy jako celek, ale těch 128 tisíc patentů, které byly loni podány, 69 podali velké firmy ze soukromé sféry, 25 podali malé a střední podniky a pouhých 8 nebo možná 9 jsou patenty, které přišly z těch veřejných výzkumných a vědeckých institucí. Pane komisaři, můžete ta čísla nějak komentovat nebo vyložit, osvětlit? Protože Financujeme i veřejný sektor, i soukromý sektor, ale když se podíváme na to, kolik prostředků jde do, soukro- do, do veřejného sektoru a kolik je z toho patentů, tak to je poměrně v nepoměru. 23, paní Ayala to řekla, má země na prvním místě, co se týká pořadí členských států které dostávají prostředky na výzkum v oblasti konektivity. Možná to paní Ayalo Sender trochu uklidní, že Španělsko je tady na špici a v programu excelence samozřejmě musí se dostat na všechny země, ale na druhou stranu nemůžeme nechat ta kritéria zásluhovosti úplně stranou. Směr je správný, chybovost klesá, i když je ještě co zlepšovat, ale směr je v pořádku a my doufáme, že se dá ještě hledat čeho dosáhnout. Děkuji, paní předsedkyně. Teď eh, paní kolegyně Ajala ještě krátce chtěla něco říct. No, Děkuji, paní předsedkyně No, já jsem byla překvapená úplně první, ne protože přijel, protože bylo řečeno, že přijedou komisaři, to není problém, ale to veřejné prohlášení mě překvapilo. A my jsme tam měli další komisaře, kteří s něčím takovým přijdou na sociálních sítích. Mě prostě to prohlášení překvapilo a byl tam pan Oettinger, který se zavázal k tomu, že se všechno zlepší. No, že se účastní, s tím nemám problém, ale když se pak takové věci veřejně formulují, tak to znamená, že ta nezávislost se někde dostane nakonec na přetřes, protože jinak by se pak vycházelo z toho, že e, v podstatě jako se vyhraje v lotince. Nejde pak o excelentnost ani o nic jiného. Je to prostě pouze tohle. Fakt, že se účastní, jak to řekl pan Salafranka, to není problém. Jak už jsem řekla, problém je v tom, že pan Oettinger pak sám uznal, že to nebyla optimální situace. Komisařů je 28, pak jich bude 27. Nepodařilo se nám snížit počet komisařů bez tak eh, to bude ohromná bitva, až by mělo k tomu, počtu, k tomu omezení počtu dojít. Takže ta bitva se povede v radě, ale jejich nezávislost je prostě něco, co je nedotknutelné. To jsem chtěla říct. A pak ještě další věc. Ano, je pravda, je to teď lepší, ale v roce 2017 přece jenom zazněly varovné zvony. Já jako členka tohoto výboru pro kontrolu rozpočtu a nikoli výboru pro průmysl musím přece zmínit, že máme co dočinění s problémem. Účetní dvůr, to nejsem já, ale účetní dvůr na to poukázal, že ta chybovost je pořád ještě vysoká a proto se tomu musíme věnovat. Také bylo řečeno, že z roku 2016 do roku 2017 chybovost narostla, takže ten trend není klesající a máme problém. A v roce 2020 se na to budeme muset bedlivě podívat. A zaznělo, že teď je u Olafu o šest případů víc, řekl pan Salafranka. O šest víc než loni skončilo u Olafu. A pak máme ještě osm kde máme víc problémů, než tomu bylo v roce 2016. To znamená, že opravdu to není dobrá zpráva. A generální ředitelství samo říká, že věci se tady prostě nelepší, tedy v letech 2016 až 17 to vypadalo méně dobře než předtím. Takže to říká i účetní dvůr, že se to tady nezlepšilo. Říká, že v těch oblastech, kdy je nejvyšší chybovost, jsou i ta pravidla nejsložitější a nejobtížněji realizovatelná. Tak si tedy musíme říct, co chceme v rámci víceletého finančního rámce, aby se to zase neopakovalo. Zjednodušení, které činíme, a tady říkáme 25 prostě naslepo pro projekty 25%, no to můžou být miliony eur. Tedy zjednodušení dobře, všechna čest, ale na druhé straně je to riziko, které s tím samozřejmě stoupá a musíme se postarat o to, aby se to nějak vyvážilo. Někdy jsou ty věci legální a v souladu s právem ale přesto tady může vzniknout jistá nedůvěra. A potom, co se týká teritoria, tak ano, to prostě musí být evropské. Není přece možné, aby to byli pořád ti samí, kdo jsou na prvním místě. Musíme pomoci těm, kteří jsou excelentní, ale rámec, v němž se pohybují, jim neumožní v rankingu dosáhnout lepší postavení. Ty nejlepší jsou vždycky ti samí. Zase vždycky ti samí. Mal hinweisen. Ráda bych upozornila na jednu věc. A sice, že v kodexu chování komisařů eh, je stanoveno, že komisař nesmí zastávat funkci v národní straně. Ono samozřejmě nejde o to, že by se zakazovalo komisaře zvát na stranické sjezdy, ale myšlenka eh, která se zatím skrývá, eh, se tedy soustředí na ty osobnosti. A podobně k tomu přistupujeme i my. Já taky nejezdím na všechny eh, politické sjezdy. Bohužel je to tak, že ostatní strany mě eh, konec konců ani nezvou. Nevím proč. Ale domníváme se, že je to tady pro Evropu velká šance a že tak, takový přístup komisaři potřebují, ale tady v Evropě v Bruselu se očekává nadnárodní přístup. Dobře. Konflikty zájmů, střety zájmů jsou tématem, které se objevuje zas a znova a proto je logické, že z toho vyplývají nějaké otázky. Nyní tedy dostanou slovo stínoví zpravodajové. Ta tabel, tabulka eh, s nejdůležitějšími příjemci je velmi zajímavá. My už jsme o tom věděli, ale pokud se na to opět podíváme, tak zjistíme, že eh, eh, hlavním příjemcem je Spojené království. Toho příští rok ztratíme. Richarde, mě, mrzí mě to. Otázka zní, jak to vypadá s dalšími plány. Mezi prvními deseti jsou i Německo, Francie, samozřejmě Spojené království. Eh, je to dáno tedy velkými vědeckými institucemi, které tam mají své sídlo. Spojené království má čtyři univerzity mezi prvními deseti. Pokud se na to blíže podíváme, tak eh, se nabízí otázka, jaká bude role britských univerzit po Brexitu. Pro nás je to důležitá věc protože výzkum eh, musí se vždycky soustředit na ty nejlepší. Tady nejde o kohezi, o soudržnost. Eh, tady se prostě musíme soustředit na to nejlepší. A proto se tedy ptám, jak se nám podaří udržet eh, ty nejlepší univerzity, aniž by Britové byli po Brexitu odměněni. Druhá otázka se týká Švýcarů, kteří jsou také zahrnuty do toho seznamu. Eh, my jsme někdy slyšeli, že Švýcaři jsou čistí příjemci. Já jsem švýcarskému velvyslanci slíbila, že už se to říkat nebude, protože tomu v podstatě tak není. A proto bych se vás ráda zeptala, jak, vypadáte, jak vypadá pozice Švýcarska v současném výzkumu. A další věc, další otázka se týká prostředků z horizontu 2020, eh, které odtud odtekly něco Podobného jsme tedy zažili. V určitých oblastech je tedy rámcový program 7 stále ještě důležitější než Horizon 2020. A já se vás ptám, proč tomu tak je, jak si to vysvětlujete, protože to je obrovská částka peněz eh, a tyto peníze jsou v rámcovém programu 7. Já se vás ptám, jestli je to potřeba, jestli bychom se tedy neměli Eh, touto otázkou zabývat. Úspěšnost mm, je stále nižší, to znamená, že musí eh, sepsat více žádostí, abyste eh, tedy byli vybráni a potom ještě dostane kolego pan, slovo pan kolega Ashford, takže nejprve pan Ashford. Richard, prosím. Paní předsedkyně, děkuji. Vy jste uh, řekla velmi zajímavé věci. Uh, Dneska se jako výbor KONT máme zabývat kontrolou nákladů ve, v oblasti výzkumu a vývoje. Pokud se podíváme na ty přílohy a na ty příklady, které jsou v nich uvedeny, tak mě zaujala a překvapila ta detailnost, eh, se, kterými, se kterou tedy eh, analyzujete pracovní výkazy pracovníků. Eh, chybovost 4,2% je překvapující. Pokud se podíváte na, nebo dí, analyzujete eh, pracovní výkazy pracovníků, tak se může ta chybovost zdát dokonce nízká. Já mám pocit, že eh, můžeme mít radost z toho, že jak účetní dvůr, tak komise tady hovoří o zjednodušení cílem kontroly je to, aby byl rozpočet řádným způsobem kontrolován. To znamená, že musíme najít rovnováhu mezi tou nízkou administrativní zátěží a řádnou kontrolou. Proto bych se rád zeptal, jaká je přidaná hodnota eh, kontroly těch pracovních výkazů. Co to přináší taková detailní kontrola? Eh, pan komisař eh, tady Eh, použil slovo reengineering, eh, prohovořil o paušálních nákladech, eh, o paušálních dotacích. A já si myslím, že právě to je ta cesta, kterou bychom se v rámci zjednodušení měli vydat. Já osobně si myslím, že bychom se měli znovu zamyslet nad způsobem, jaký výzkum a vývoj financujeme. Kladu si otázku, jestli je možné tady zajistit eh, to, že za vynaložené peníze bude nějaká jasná přidaná hodnota a že ty projekty budou konkurenceschopné, protože jinak to bude velké množství projektů, a, ale mm, na druhé straně nevím, jestli tou nejlepší cestou je detailní kontrola pracovních výkazů jednotlivých pracovníků. Děkuju. Kolega Stechovský, bitte. Pan kolega Zdechovský. Paní předsedající, ehm, já na začátku mi dovolte, abych vás pozval na náš stranický sjezd. Eh, potom nemůžete říkat, že vás nezveme. Myslím si, že to je velmi důležité, abyste tam byla a osvětlila některé věci. Třeba možná v České republice si vysvětlíme pojem, co to je střed zájmu. Myslím si, že máme s tím velikánské problémy nejenom pouze pan premiér, ale eh, dost legrace. Eh, k tomu, co tady bylo předneseno, já se připojuju k tomu, co už tady bylo řečeno. Eh, mě vždycky zajímají u veškerých kontrol vlastně výsledky, ale zajímají mě i náklady na tu kontrolu. A já se bojím, že někdy ty náklady na tu kontrolu můžou přesahovat, přesahovat vlastně ty peníze do ní vložené. Mě třeba zaujalo v tom auditu, že u některých projektů nebyla řádně vedena evidence výjimek. Zajímalo mě to, že docházelo k odchodu klíčových zaměstnanců a následné pracovní přetížení pracovníků finančního odboru a ehm, kteří nebyli schopní se vyrovnat s nedostatky při finanční kontrole. Pak mě tady zaujalo, že nebyli schopni zajistit šíření náležitých finančních informací relevantních pro účetní eh, zajištění eh, pro účetní závěrku a další věci. Já si myslím, že by bylo dobré se k tomu vyjádřit. Dále by bylo dobré se vyjádřit, mě by zajímalo, padlo tady Švýcarsko, ale zajímalo by mě také Norsko jakým způsobem vlastně Norsko profituje z vědy a výzkumu. A co se týká patentů, tak my máme zkušenost s několika patenty a máme zkušenost s tím, že vlastně to patentové řízení je velice dlouhé. A máme zkušenost s tím, že eh, v řadě případů, než proběhne patentové řízení na území Evropské unie, tak jsou ty patenty skopírovány a jsou zaregistrovány třeba v jiných zemích. není to jenom pouze Čína nebo, nebo eh, východo, východo evropské země, třeba Rusko, ale jsou to i Spojené státy, takže by mě zajímalo, jestli máte nějaký návrh zlepšení v téhle oblasti. Jestli to, že vlastně dáme peníze do výzkumu, Eh, a následně nejsme schopní vlastně ty peníze nebo ten výzkum monetizovat, vlastně neokrádá Evropskou unii a, a nesnižuje tu přidanou hodnotu Evropské unie. Protože mě v tomhle tom případě zajímají výsledky a nezajímají mě vlastně, bych řekl, obecná čísla o chybovosti. Myslím si, že to v tuhle chvíli není důležité. V tuhle chvíli je důležité vtáhnout, vtáhnout ty země a vědce do výzkumu. A další věc, která mi mě trošku zaujala, je, že ten výzkum je pořád vlastně na západu Evropské, západ a jich Evropské unie. Chci se vás zeptat, jestli děláte něco pro to, aby se ten výzkum taky přesunul víc do států střední a východní Evropy. Moc krát děkuji za odpovědi. Ja, Herr Kommissar, bitte. Prosím, pane komisaři. Uh, uh, um, Děkuji. Dovolte, abych začal těmi různými otázkami, které teď uh, zazněly. První otázka, otázka pana Salafranky a i otázka pana Zdechovského v souvislosti s třetími zeměmi a významu třetích zemí. Chci říct, že naše zkušenosti se třetími zeměmi jsou ve skrze pozitivní, co se týká výměny, protože věda je dnes globální. Takže to, co se od někoho naučíte, je pro vás důležité. Třeba Švýcarsko v rámcovém programu 7 dostalo 4% z celého financování, v horizontu 2,6, ale oni platili 2,3 miliardy. Takže když se podíváte na ty cifry, tak tyhle země vkládají peníze a dostávají peníze. Jedna z věcí, kterou po léta zjišťujeme a kterou jsem viděl v Horizontu 2020, jsou ty nerovnováhy, tedy lidé vkládají, dostávají, někdo vkládá víc a dostává míň a v návrhu pro Horizont Evropa uvidíte, že jsme to změnili, aby tam byla rovnováha. Co my chceme? Totiž když ty země neprofitují, tak my neprofitujeme, ale chceme s nimi spolupracovat. Je to důležité. Zjišťujeme tedy, co vkládají a co dostávají a jde o to, aby to bylo vyvážené a férové. Oni pak platí poplatky za ten management, ten program musí být nějak zpravován, ale řeknu vám, jediná způsob, jediný způsob, jak se můžeme odlišovat v Evropě, je eh, třeba ve vztahu ke Spojeným státům nebo Číně, Jde o to, abychom měli ten koncept otevřenosti, evropské otevřenosti musíme říct, že každá země se může účastnit, protože my s nimi chceme sdílet své vědomosti, aby oni sdíleli s námi. Když tedy hovoříme o různých zemích, tak máme různé typy třetích zemí a přidružených zemí. Pokud hovoříte o Švýcarsku, Norsku, Izraeli, hovoříte o první lize, pak hovoříte o dalších zemích, jako je třeba Ukrajina nebo Tunisko, to je spíš taková, řekněme, vědecká diplomacie. Ale i tam se odehrávají skvělé věci, z kterých my můžeme profitovat. Byl jsem v Armenii, kde jsem se setkal s jednou z úplně nejlepších aktivit, jak dětem vštěpovat podnikatelské zásady. Ta škola je natolik dobrá, že to viděli kolegové z Paříže, kteří se rozhodli, že ten projekt tam přenesou, chtějí se teda poučit od této třetí země a přijít s tím ve Francii. A ještě otázka pana Salafranky. Podvod, to je věc, která mě dělá starosti, a je to moje noční můra. Vždycky se snažím domoci nějakých informací. My naprosto podporujeme práci OLAFu, Viděli jsme, jak jste řekl, ty případy, které narostly v roce 2017, těch 39 případů. A mohu vám říct, že pan generální ředitel se k tomu může vyjádřit, že my rozhodně nejsme nečinní. My sledujeme stávající protipodvodovou strategii. Chceme zajistit, že se bude pokračovat v boji proti podvodům a opravdu děláme, co můžeme. Ale víte, takové věci se asi vždycky budou dít, protože lidé prostě jsou takoví. Je součástí naší práce mít nějaký systém, najít nástroje, abychom zjistili nějaké podvody nebo nesrovnalosti, ale my nemáme pocit, že by docházelo k systematickému nárůstu. To jsem vám chtěl říct. Pak co se týká inovací. Je pravda, že veřejná strana v oblasti patentů není tak úspěšná jako soukromý sektor, ale pro mě je důležité, jak spolupracují ty dva sektory, veřejný a soukromý. Jak na to budou spolupracovat v oblasti patentu? Není jenom veřejný sektor, ale je veřejný a soukromý. Problém, který máme, že soukromý a veřejný sektor by měli spolupracovat co nejlépe to bude možné. Pak paní Ayala Sender hovořila o míře chybovosti. Víte, já jsem inženýr, takže celý život mám co dočinění s ciframi. Požádám pana Brenningmajera, aby nám řekl, jaký je rozdíl mezi 4,1 a 4,2 No, bylo 5,6, dostali jsme se na 4,1 a pak teď ze 4,1 na 4,2. Každý matematik vám řekne, že mezi 4,1 a 4,2 není rozdíl. Tedy nemůžete říct, že to roste. Ten trend je prostě trvale klesající 4,2, 4,1. Ten rozdíl mezi 4,1 a 4,2 v podstatě je neviditelný. Pak jste také, paní Ayala Sender, řekla, něco o zemích, které potřebují naši podporu. Ano, já jsem s vámi hovořil, dlouze o tomto hovořil. Je tady návrh na Horizont Evropa. Zdvojili jsme peníze na to, aby se šířil program excelence. Zdvojnásobili jsme tu částku. Když tedy přišel do parlamentu návrh, pamatuji se, že jsme o tom diskutovali, hovořili jsme o částce necelá miliarda a teď jsou dvě miliardy. Co jsem za ty čtyři roky sledoval, je, že spoustu z těch institucí, když půjdete do instituce, která je skvělá v Německu nebo v Barceloně, jak vy jste uvedla v příkladu, nebo ve Spojeném království, spoustu z vědců, kteří tam pracují, nejsou z toho regionu nebo z té země v Imperial College v Londýně 1500 lidí, kteří tam pracují, profesoři a vyučující na Imperial College, nejsou občané Velké Británie. Jsou z našich zemí. Prostě eh, shledali tu instituci natolik dobrou, že v ní chtějí pracovat. To je tedy věc, která se odehrává uvnitř Evropy a já si myslím, že těmto institucím musíme pomáhat, aby prostě byly lepší. Tedy proč se zasazuji ze všech sil o rozšiřování. Když se Max Pla- institut Maxe Planka vydá do Portugalska nebo Fraunhoferov institut odevře pobočku, pobočku v Portu na tamní univerzitě, tak dojde ke spolupráci institucí a budou Němci pracovat v Porto a lidé z Porta se vydají do Německa. Musíme tedy investovat víc do tohoto sdílení excelentnosti. Druhá věc, kterou také chci zmínit, je, že my jsme vždycky říkali, že musíme lépe spolupracovat se strukturálními fondy. Takže udělali jsme ten program Seal of Excellence, s tím jsme udělali dobrou zkušenost. Tady jde o to, že někdo, kdo se obrátí na Horizon 2020 a nedostane ty peníze, tak se obrátí na strukturální fondy a tam ty peníze dostane. Něco takového tu nikdy nebylo. Na začátku to začalo velice slibně, ale teď je to ještě lepší a pro Horizont Evropa v podstatě se rozšiřuje uh, Eh, excelentnost program Marie Curie a další. To jsem tedy chtěl říct ve svých odpovědích. A pak, paní Gresle, vy jste se ptala na ty eh, největší příjemce Spojené království, Brexit, jak to bude. Víte, jak víte, já věřím v to, že ať už řečení, řešení bude jakékoliv, tak doufám, že zjistíme, že výzkumné programy potřebují Velkou Británii, Británie potřebuje naše eh, výzkumné programy. Budeme tedy v budoucnosti spolupracovat, najdeme cestu, jak definovat program, který bude zahrnovat Spojené království, ale to nezávisí na nás tady v téhle místnosti, to spíš závisí na tom, jak bude vypadat ta obecná dohoda. Ale když se podíváte na cifry, tak uvidíte, že Spojené království je naprosto zásadní partner. Když hovořím s vědci ve Spojeném království, tak oni vědí, že my jsme pro ně esenciální partner. To je prostě vzájemné ten vztah. My určitě budeme pracovat tak, abychom v tom návrhu Horizont Evropa tak jsem se to řeklo jasně o těch přidružených zemí, než budeme mít různé vzorce na jejich eh, participaci, tak teď je to jasné. Chcete-li být přidružený člen, přijďte, budete platit svou část, my budeme platit svou část a vy budete platit poplatky za tu zprávu Evropské unie, kterou věnuje tomu programu, tu administrativní manažerskou část. Vždycky když chcete mít program opírající se o excelentnost, a to chceme, tak eh, musíte pomáhat zemím, které nejsou až tak skvělé, aby popolezly na žebříčku nahoru, ale zároveň musíte ten sektor excelence držet nahoře, excelentní. To je to, co vede potom k Nobelovým cenám nebo k těm projektům, které opravdu věci mění. A Eh, ještě k vaší otázce míře úspěšnosti. Když máme ten návrh miliardy na horizont Evropa, doufejme, že se úspěšnost zlepší, protože tady bude víc peněz a míra úspěšnosti bude spojena s faktem, že program byl tak úspěšný, že pak eh, už nezbylo dost peněz na každý dobrý projekt. A druhá věc je, jak můžeme lépe spolupracovat se strukturálními fondy, protože uh, pokud nenajdeme kanály spojené se strukturálními fondy, tak nebudeme schopni. Když chcete mít projekt, který je velice dobrý ve španělském regionu, který bohužel nedosáhne na podporu, tak si myslím, že by to strukturální fondy podpořit měly. Na tom bychom společně měli pracovat a tím pak zroste i ta míra úspěšnosti, ale míra úspěšnosti je problém. S tím souhlasím, když je tak nízká ta úspěšnost, tak lidi říkají, proč tedy vůbec to je, když je to tak nízké, ale jsme tady na cestě. Já si myslím, když eh, dostaneme ty peníze, tak doufejme, že stoupne i ta úspěšnost. Já si myslím, že dojde ke změně Máme první fázi, druhou fázi, budeme mít dvě fáze, jak se dostat ke grantu a ono to bylo hrozně demotivující pro lidi. Přišli do první fáze euforie a v druhé fázi ten grant nedostali. Takže my se pokusíme tohle zlepšit. A pan Ashworth k tomu, co říkal, děkuji vám za vaše poznámky ty vaše poznámky opravdu se vrací k tomu, o čem my tady diskutujeme. My chceme zodpovědnost a děláme maximum možného v téhle oblasti, ale tady zároveň hovoříme o chybách. Chybách, které lidi dělají. To jsou chyby, tak říkajíc, čestné chyby. Někdo vyplní nějaké cestovní náklady a nevyplní na to správný formulář, nebo někdo kalkuluje hodiny a má prostě špatnou metodiku. A mimo jiné, když se podíváte na to, kde jsou ty chyby. Spoustu z nich je u těch, kdo jsou nováčkové, anebo jsou to malé a střední firmy. Takže je tady nápad, když eh, bychom chtěli mít nulovou chybovost, tak řekneme, lidi, kdo to nikdy nedělali, by se neměli hlásit, no to by bylo řešení, ale takové já si nepřeju. Já chci víc nových lidí, chci, aby se mnoho nových zapojilo do toho procesu. A pane Ašvolaty, oni prostě když vyplňují ty papíry, tak dělají chyby tyto nováčkové, ale mám pocit, že někdy si říkáme, no podívejte, všichni tihle lidé nás chtějí nějak oblafnout. Ne, ne, ne, tady je jeden projekt, který pak chci zmínit. Třeba ten projekt v Tanzánii. Tam byl velký problém. Oni nedělali to účetnictví eh, řádně, ale lidé na generálním ředitelství, oni jeli do těch eh, vesnic a zjistilo se, že ti lidé pomáhají velice chudým vesničanům, jezdí od vesnice k vesnici, pomáhají tam. Takže když pak se podíváte na ty sloupce, co se děje v Tanzánii, no tam se odehrává skvělá práce. No ale pak to prostě na té účetní stránce nezvládli. To by se nemělo dít, ale podívejme se na ty věci z obou úhlů. Někdy lidi dělají chyby v účetnictví, ale přitom dělají skvělé věci, které mění životy lidí. To jsem taky chtěl zmínit. A co říkal pan Ashworth, my se snažíme změnit a mít ty paušální částky jak víte, když máte ty paušály, tak pak nemáte tolik těch účetních chyb. A ještě to si pomalu myslím, že jsou asi všechny otázky. Samozřejmě pošlu odpověď týkající se těch přidružených a třetích zemích, kolik kdo dostal. Nemám tady ty cifry. Uh, Nemám to v hlavě mm, pro Švýcarsko, Izrael možná ano, ale co se Norska týče, to vám pošlu stejně tak panu Salafrankovi a děkuji vám velmi i vám, paní předsedkyně, za vaše komentáře k účasti na stranických kongresech a e, velice si toho vážím, protože si myslím, že je důležité se dnes sociálně, společensky angažovat a mám pocit, že jako bychom demonizovali politické strany a to doufám, že nebude pokračovat, protože si myslím, že by to nebylo dobře. Děkuji. Musím říct, děkuji. Já nemám Eh, problém se setkáními komisařů, která jsou veřejná. Problém mám s těmi setkáními, která nejsou veřejná a hm, s těmi s tím spjatými aktivitami. Já to nedávám do souvislosti s vámi, ale nám je jasné, že se tady teď připravují nějaké pláci, plány do budoucna a dohody. Takže nemám problém s tím, co vidím, ale s tím, co nevidím. Děkuji vám za tu diskuzi a za to, že jste nám představili veškeré úspěchy. Mám ještě jednu otázku. V Německu se teď hodně hovoří o umělé inteligenci. A pokud jde o umělou inteligenci, tak tady samozřejmě vede Google, protože třetina eh, amerických absolventů eh, z příslušných univerzit jdou právě, eh, jde právě ke Google, třetina až polovina. A pokud se podíváme na to, co je důležité pro umělou inteligenci, tak jsou to především kapacitu, kapacity počítačů. A Evropa v tomto ohledu není eh, v příliš dobré pozici. To znamená, že bych se vás ráda zeptala, jaké finanční prostředky plánujete na, toto té, na toto oblast, eh, aby, abychom měli lepší kapacity. Učitelé, vysokoškolští učitelé říkají, že Eh, je tady stát má platit za jejich mzdy, za jejich důchody, ale že by poznatky svého výzkumu chtěli uplatňovat soukromně. Proto by mě tedy zajímalo, jak se stavíte k tomu soukromému uplatňování výsledků výzkumu a co se musí stát pro to, abychom tedy dosáhli do budoucna lepších výsledků. Nevidím, že by se nikdo další hlásil a proto jsem si dovolila tedy položit ještě jednu otázku, protože máme ještě trochu času. A je tedy velmi důležité, abych o tom něco věděli, abychom o tom něco věděli. Děkuji. Thank you very much. Um, I, uh... Děkuji, paní předsedkyně. Ano, tady jde vlastně o dvě věci velmi důležité pro budoucnost a vědu. Jedna se týká umělé inteligence a druhá kvantové technologie. A pokud je o umělou inteligenci, tam jsou dvě cesty, kde můžeme být průkopníky. První je regulace. Dnes se všichni shodnou, že ti, kteří povedou v oblasti regulace, povedou i v umělé inteligenci. A máme tu různé názory na světě. V některých částech světa lidé se dívají na umělou inteligenci jako nástroj kontroly, jako nástroj státní kontroly. To je to ale není náš názor. A na naší straně my můžeme vést tak, že budeme vytvářet takovou re- regulaci, která bude formovat eh, umělou inteligenci pro lidstvo. A my si přejeme, a to je naše vize, umělá inteligence nás bude doplňovat jako lidské bytosti. Tedy jaká jsou politická rozhodnutí, která musíme Eh, přijmout v tom budoucím parlamentu a i v tento parlament by se měl maximálně snažit, abychom se vydali touto cestou. My chceme umělou inteligenci v zájmu lidstva. Naše etika a náš eh, základ je takový, že by nám měla umělá inteligence pomáhat. A pokud takto budeme postupovat, tak vědci v Evropě nám budou pomáhat, protože vědci čekají na toto politické rozhodnutí. Druhá věc se týká dat. Umělá inteligence není nic. Je to technologie pro obecné použití. Jako demokracie je něčím podobným, tedy data. Data za čtyři roky, kdy jsem byl komisařem, tak myslím, že poprvé, když jsem tolik slyšel pozitivního o Evropě na Fox News a na CNN, bylo když se mluvilo o GDPR a když eh, Tim Cook a Bill Gates eh, přijedou a říkají, toto je cesta, tudy bychom měli jít, protože data budou součástí naší důstojnosti. A pokud chcete rozvíjet umělou inteligenci, tak je třeba mít jistotu, že vaše umělá inteligence, což je obecně využitelná technologie, vlastně nebude zkreslená. A ta data nebudou upravena. A pokud mi řeknete, kdo dnes vede v oblasti regulace, pokud kdo vlastně určuje situaci do budoucnosti, tak Evropa je zastoupena. A my ne jsme v čele, pokud jde o investice, jak už jsem zmínil ve svých připomínkách. Když máte firmy jako Apple nebo Google, které mají hodnotu Jeden bilion, tak eh, ty investují vlastně víc než eh, vlády a my musíme investovat. My víme, jaká jsou naše omezení, ale když přijede Tim Cook do Evropy, tak ví, že ať bude vypadat eh, umělá inteligence jakkoliv, tak bude záviset na regulaci z Evropy. A to je důležitá fáze pro parlament a pro budoucnost, kdy poslanci budou mít možnost určovat, jak bude budoucnost vypadat. A všichni se dívají do Evropy a vzlížejí k Evropě, protože zde vlastně působí určitý evropský efekt. Takže my se snažíme bojovat na této straně a já bych si přál, aby v Horizontu Evropa byla věda, která je orientována určitou vizí. A hovořím o kvantových technologiích, protože e, máte na jedné straně umělou inteligenci, ale vedle toho kvantové technologie. A v ta- kvantové technologii e, podle mě je to mnohem významnější než umělá inteligence, protože umělá inteligence může být jenom tím, co jsou algoritmy a data. A kvantová technologie představuje změnu paradigmatu. Existovala fyziku velkých těles, pokud máte sklenici vody, tak víte, jak se bude ta sklenice vody chovat podle klasické fyziky. Ale když se podíváme na makro a nano aspekty, tak eh, to chování je naprosto odlišné a to je právě ten eh, kvantový rozměr. Omlouvám se, že se zase pouštím do těchto úspěšných příběhů v Delftu, nedaleko odtud je první, jeden z prvních kvantových počítačů. A ta osoba, která tam pracuje, mi sdělila, že je tolik problémů, které se dnes nedají řešit. I když máte nejrychlejší počítač na světě, vysoko výkonné počítače, které máme v těchto, na těchto pracovištích, prostě nemohou řešit čistě na základě rychlosti. Ale je tam jiná cesta k řešení, která neznamená pouze nejrychlejší výpočet, ale kvantový koncept znamená, že máte mini částice, které mají jiné chování a jiné vlastnosti a může to být tedy nula a jednička, nebo může to být jiná soustava a to ovlivňuje tedy inteligenci všech, včetně vědců. A bude možné řešit díky tomu problémy, které dnes jsou neřešitelné, protože některé rovnice vyžadují nejen rychlé řešení, ale také zapojení částic, které se budou chovat odlišně. Tedy pokud budeme mít také tuto misi, která se bude týkat kvantové eh, technologie, tak to bude velmi významné, protože v té nové generaci narážíme na problém, jak vypadal život před počítači. A za, za chvíli se bude říkat, jak, budou, jak vypadaly počítače, které nepracovaly s kvantovými aspekty, s kvantovou technologií. A asi nebudeme mít eh, stejno, stejné, stejný rozsah prostředků, jako mají velké firmy a konglomeráty, ale budeme mít ty vědce. A proto je musíme opečovávat a musíme do nich investovat a musíme investovat i do těch vědeckých programů. Pan Brenningmajer, prosím. Děkuji mnohokrát. Pokud jde o vaše otázky, jak řešit eh, veřejný a soukromý zisk z projektu. Já myslím, že je důležité poznamenat eh, zprávu účetního dvora o EIT. EIT v Budapešti podporuje inovace a přivádí projekty na trh. A to je klíčové. A můžeme sledovat významný rozdíl v přístupu Spojených států a Evropy. Protože například MIT je postaven na soukromém základě. A my máme veřejné instituce v Evropě, které se zabývají inovacemi a to je velký rozdíl. Dvě důležitá zjištění jsou, že kapacity a kompetence evropské iniciativy proto, aby vynálezy pronikaly na trh, je poměrně slabá. Vidíme, že EIT se snaží toto zlepšit a účetní dvůr dnes zahajuje audit o malých a středních podnicích a inovacích, abychom získali více informací, jak to funguje v Evropě a co tomu pomáhá v Evropě. A můžeme sledovat, že pokud existují eh, úspěšné startupy právě v té fázi, kterou zmiňujete, čím to je a co se stane, že velcí hráči koupí tyto startupy za někdy, za někdy naprosto směšné částky, takže jsme, pohybeme se ve světě, kde rozvoj inovací je nesmírně důležitý ale také zde jsou některé charakteristiky, které mohou být nebezpečné pro Evropu. Chtěl bych také poukázat na náš dokument a zvláštní zprávu o zjednodušení, protože v této zprávě jsme věnovali velkou pozornost regionálnímu rozložení. A regionální rozložení je skutečně znepokojivé protože na jedné straně je tu aspirace rozšířit inovace a výzkum v celé Evropě. Na druhé straně, a to také bylo uvedeno během této diskuse, Horizon 2020 se týká excelence. A právě ta pečeť excelence, která byla nástrojem, který může být užitečný, abychom dosáhli většího rozšíření rozložení projektů v Evropě, tak to by mělo být vlastně provázáno a to je také součástí toho briefingového dokumentu, který jsme vypracovali a to by mělo být obsaženo i v horizontu 2020 a ve strukturálních fondech. Do určité míry podpořit myšlenku excelence a existuje zde dělítko tedy mezi zeměmi, které v tomto směru jsou rozvinutější a ty ostatní na druhé straně, pokud se podíváme na návaznost horizontu 2020, tak další země mohou těžit z rozvoje horizontu 2020. A vidíme, že co se týče zemí, které mají slabší výkony v horizontu 2020, tak první problém je nízká míra žádostí, které jsou podány. Jak řekla paní Gresle, jedno riziko u těchto programů je nízká míra úspěšnosti u těchto programů. Na jedné straně může říci, že to úspěch Horizontu 2020, že úspěšnost je tak nízká, protože tolik lidí má pocit, že žádá o grant v Horizontu 2020 ale na druhé straně náklady na individuální výzkum a na žádost o grant jsou velmi vysoké a my sledujeme, že v řadě zemí počet podaných žádostí je nízký a míra úspěšnosti je také nízká. A to znamená, že účast v některých zemích je nízká a můžeme sledovat, že programy jako FP7, Horizont 2020 nebo Horizont Evropa, který přichází, jsou také vzdělávací programy právě pro kvalitní výzkum. Jednu věc jsem chtěl uvést, protože jsem byl vyzván komisařem Moedasem, abych eh, definoval význam rozdílu mezi chybovostí 4,2 a 4,1 za loňský rok a za letošní rok, tedy za eh, léta 2016 a 2017. A podle naší metodiky můžeme uzavřít, že, jak jsem řekl ve svém úvodu, že tu klesající trend v chybovosti, v celkové chybovosti kapitoly 5, v roce 2014 4,6 a nyní je to tedy 5,6 a nyní je to o něco více než 4, takže je tu skutečně klesající trend, který byl také relevantní v té celk, v tom celkové posouzení, kdy jsme se posunuli od negativního prohlášení kde máme tedy nyní negativní prohlášení s poznámkami a to se týká právě programu jako Horizon 2020, ale ze statického hlediska musíme uzavřít, že rozdíl mezi 42 a 41 není významný. A pokud chcete definovat významnou změnu, tak by to mělo být minimálně Myslím, že nejdůležitější otázkou je změna a přechod z FP7 na Horizon 2020 a je politování hodné, že když informujeme o chybovosti u dvou třetin našich transakcí jsou stále z období 2007-2013 13 v rámci FP7. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A na závěr paní zpravodajka poprosím o stručnost. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že to byla velmi zajímavá výměna názoru. Dozvěděli jsme se nové věci, které budou užitečné pro naši zprávu. A lituji, že ve chvíli, když jsem měla vystoupit poprvé, tak jsem mluvila jenom o těch věcech, které se mi nelíbí. A ano, ptala jsem se komisaře, které prvky Horizontu 2020 nám umožní vyřešit problémy, na které narážíme. A Horizont 2020 nedokázal vyřešit všechny problémy. A tak se raduji, z té druhé nebo třetí odpovědi komisaře, která nám umožnila pochopit některé klíče k těmto otázkám. A je pravda, že pracovníci evropských nebo neevropských eh, organizací jsou specifičtí a je pravdou také, že financování je důležité. A konec konců vidíme, že některé třetí země to také dokážou řešit. Je důležité, aby ve všech členských státech byly právě tyto instituce, které jsou excelentní a které mají ty nejdůležitější položky v rozpočtu a vědci z Evropské unie tam působí. A je důležité, když hovoříme o jednotlivých institucích. Ať je to ústav Maxe Planka nebo jiná instituce, tak eh, určitě jsou i věci i v Portugalsku, i básník Kamoeš, který je vynikající, byl prostě Portugalec a ne Němec. Já bych si přála i excelentní univerzity, Barcelona, Saragosa, Madrid. To je náš cíl. K tomu bychom měli aspirovat. A tyto instituce jsou důležité, protože potřebujeme široký základ, aby někteří dospěli k vrcholu. A je důležité, aby Evropská unie podpořila tyto snahy. Děkuji, tím jsme na konci tohoto bodu. Děkuji i panu Brinkmajerovi. Kdybychom se náhodou už měli nevidět, tak děkujeme za spolupráci, ale myslím, že se ještě uvidíme a proto si myslím, že zatím se neloučíme. Děkujeme, hodně štěstí, ať už budete pak dělat cokoliv. Tak, teď jsme u bodu číslo 15. Stanovisko ke zprávce AVKO o politické kontrole komise. Pan Zdechovský je zpravodaj a prosím, aby mluvil tak dlouho, než se vrátím. Splním vám váš sen, že budu mluvit tak dlouho, dokud nepřijdete. Tak myslím si, že milí překladatelé, máme tady na sebe krásnou hodinku, kdy uslyšíte jenom český jazyk. Ne, pojďme k tématu a buďme, buďme prosím vážní. Vlastně zpráva z vlastní iniciativy ohledně politické moci Evropského parlamentu nad komisí hlavním výborem je výbor AFKO, je v současné době eh, velmi důležitá, protože si myslím, že pokud máme začít nějakou seriózní diskuzi o reformě Evropské unie, a já počkám na to, až se všichni rozloučili s panem komisařem. Pokud se máme bavit o nějaké seriózní reformě Evropské unie, musíme vlastně se bavit o tom, aby všechno, co v Evropské unii děláme, mělo nějaký smysl a nějaký výsledek. A jedna z věcí, kde postrádáme vlastně uh, bych řekl efekt kontroly je právě třeba kontrola evropského parlamentu kdy často přicházíme zde na různé nepravosti kritizujeme tyto nepravosti ale je bohužel problém s tím že tyto nepravosti e, nikdo se nesnaží, nesnaží změnit nikdo s nimi se nesnaží nic dělat role evropského parlamentu jako vykonavatele demokratické kontroly nad ostatními orgány je přitom naprosto zásadní. posiluje totiž legitimitu nejenom evropské unie ale demokratický proces e, v evropské unii i odpovědnost vůči evropským e, evropským občanům kteří, e, kteří nás volí Tady je zcela zásadní třeba rozdíl mezi některými členskými státy, kde ta role kontroly parlamentu je velice nízká. Bych řekl, že je často velmi neefektivní a často vlastně končí jenom na hlasování o nějakém stanovisku, které bohužel ale nic nevysvětluje, nic neposunuje, pouze konstatuje. To Evropský parlament si myslím, že svoji kontrolní, kontrolní roli vzal pevně do svých rukou a myslím si, že kdo viděl některá naše zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu a naše cesty do jednotlivých členských zemí, tak nepochybuje o tom, že my se s tím příliš nepářeme rozpočet je nejvýraznější nástroj pro vykonávání evropských cílů proto podrobné zkoumání výdajů výkonnosti a naplňování cílů patří k těm nejdůležitějším způsobům kontroly nad komisí. udělování absolutoria ať se to někomu líbí nebo ne je poměrně silný nástroj. komise většinou bere v potaz doporučení Evropského účetního dvora i Evropského parlamentu, ačkoliv při neudělení komise jí prakticky nic nehrozí. Ale do jaké míry je absolutorium efektivní? Jaké orgány uh, udělování absolutoria neberou s vážností a neudělení na ně nemá do, uh, dopad? To je další věc, kterou musíme si klást třeba například rada, ta nemá absolutorium už mnoho, mnoho let, bohužel si z toho nic nedělá. A tady je potřeba, aby jsme opravdu vyvinuli daleko větší tlak na tuto instituci udělení absolutoria pomáhá zajištění ex post demokratické kontroly ohodnocení rozpočtového systému pomáhá dokonce tvořit evropskou agendu skrze konkrétní doporučení. chtěl bych zde zdůraznit několik věcí za prvé je potřeba větší viditelnost při udělování absolutoria aby evropský občan chápal že na své zástupce v evropském parlamentu deleguje také pravomoci kontroly ostatních evropských orgánů. Je absolutně neoddiskutovatelné, že Evropská komise v případě střetu zájmu některého z představitelů členského státu musí na základě nového nařízení okamžitě zasáhnout. A nechci slyšet tady výmluvy jako paní, paní komisařky Krétu, že je to odpovědnost členských států. V České republice se říká, že kapři si rybník nevypustí proto si myslím, že je absolutně, absolutně nemyslitelné, že Evropská, Evropská komise nebude brát připomínky evropských poslanců. Ne, neudělení absolutoria by se eh, taky mělo nést sebou i nějaké sankce, například v oblasti lidských zdrojů. Milá Rado, Nemáš absolutorium? OK, budeš mít 10% zaměstnanců míň. 10 míň, 10 míň, 10 míň. Kdybychom to uplatnili vůči Evropské radě, kdo tam dneska pracuje? Nikdo. Takže si myslím, že to jsou věci, které bychom měli chtít a požadovat i v tom příštím, příštím volebním období Dále nám chybí nějaká dlouhodobější vize pro směřování Evropské unie ze strany komise, na kterou by navázala konkrétními politickými cíli na základě lepšího ohodnocení výkonnosti evropských programů i tvorby agendy v ostatních orgánech. Lepší sehranost a synergie v různých politických oblastech z toho se odvíjí i politické plánování, management a další věci, které známe třeba eh, my, co jsme podnikali, tak známe z managementu společností. Proč toto v rámci Evropské komise prostě nefunguje? A ještě bych upozornil na poslední bod, a to je financování uh, politických stran. Před nadcházejícími evropskými volbami je nutné zajistit maximální transparentnost, abychom předešli podvodům a politickým vlivům z jiných států, jako to bylo například u voleb do Spojených států nebo v případě některých referend v rámci Evropské unie. A to si myslím, že je především vliv Ruska, Číny a dalších zemí, kteří by chtěli ovlivnit výsledky voleb v rámci Evropské unie. A tady má Evropská komise naprosto klíčovou úlohu. Děkuji paní předsedající za dostatek, dostatek času na prezentaci mé zprávy. Já, wir danken. Ano, my taky děkujeme. Eh, já bych se ráda omluvila za nízkou teplotu v sále. Eh, technik je na roztrhání, nikdo neví, proč je tady taková zima. Eh, možná, že já sama Možná, že já sama jsem už v nanooblasti po smrti, nevím, čím to tedy je. Eh, nejradši bych schůzi ukončila, ale bohužel máme na pořadu dne tolik bodů, že to prostě musíme vydržet. This afternoon. yeah. Yeah. For die commission. Snad se to zlepší odpoledne. A nyní tedy zástupkyně komise, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane zpravodaji Zdechovský. Stanovisko klade velký důraz na každoroční udělování absolutoria. Já si myslím, že tento postup zvyšuje transparentnost, odpovědnost a kontrolní mechanismy, které platí, které existují. Všechna čl- eh, slyšení, která se konají v tomto výboru s generálními řediteli, eh, s komisaři s, eh, nebo s generálním tajemníkem, jsou klíčovými okamžiky, kdy můžeme zlepšit finanční zprávu a kdy můžeme vysvětlit, jakým způsobem rozpočet přispívá k dosahování politik Evropské unie, můžeme vysvětlit, jaké jsou výsledky evropského rozpočtu Eh, já se nebudu pouštět do detailů, pokud jde o toto stanovisko, ale bylo by dobré, kdybychom si uvědomili, že eh, výkonnost a výkaznictví v oblasti eh, výkonnosti jsou stěžení body. A myslím si, že jsme se na tomto poli velmi zlepšili. Rozpočet Evropské unie má jasno, jasný rámec, pokud jde o výkonnost, a Komise dále navrhla to, že eh, v novém finančním nařízení bychom chtěli tuhle oblast ještě, eh, pardon, ne, v novém víceletém finančním rámci bychom chtěli tuto, tuhle oblast ještě zjednodušit. Eh, je tu celý balíček, který se toho týká a který obsahuje veškeré informace, které orgán udělující absolutorium poskytuje nebo potřebuje pro eh, tento postup a také veškeré informace nutné pro zúčastněné strany a občané. My v tuto chvíli eh, tyto věci musíme vysvětlovat. Mm, musíme vysvětlovat, jak vynakládáme prostředky z rozpočtu, ale také jakých výsledků prostřednictvím toho eh, rozpočtu eh, dosahujeme. Komise bere proces udělování absolutoria velmi vážně a snaží se účastnit veškerých kroků v rámci tohoto postupu, a to jak v radě, tak v parlamentu. Po udělení absolutoria analyzují jednotlivá pracoviště komise veškerá doporučení a připravujeme pro vás zprávu o veškerých krocích, které budou v budoucnosti přijaty. Například eh, jsme zohlednili vaše doporučení týkající se návrhu víceletého finančního rámce. Na závěr bych ráda potvrdila, že eh, společná snaha přináší plody. Eh, soudní Účetní dvor řekl, že Situace v oblasti finanční zprávy EU je v tuto chvíli lepší než v minulosti a pan komisař Ettinger zároveň řekl, že proces udělování absolutoria se poučil z chyb eh, a snaží se, nebo snažíme se v jeho rámci eh, do budoucna zlepšit budeme finanční zprávu ještě dále zlepšovat a byli bychom, eh, chtěli bychom být do celého toho procesu eh, plně zapojeni. Děkuji. Ja, herzlichen Dank. Dann... Děkuji. A ráda bych tady ohlásila, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší 4. prosince ve 14 hodin a tímto stanoviskem se potom budeme zabývat v novém roce 7. ledna. E, výbor, který to má v gesci, je výbor AVKO a tento bude mít na pořadu dne 22. ledna. Děkuji a tím se dostáváme k bodu našeho dnešního programu číslo 16. E, je to Spravodajem je pan Marinesku a Právě on nám svoji zprávu v tuto chvíli představí. Prosím, pane Marinesku, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Víte o výboru KULT? Climate change, fight against... Pokud už hovoříme o, to, o tom chladu, tak to je energetická účinnost zelení, eh, by se z toho nepochybně měli radovat. Pane, paní předsedkyně, já si myslím, že toto téma je velmi důležité, nebudu říkat, že, tedy zajímavé, nebudu říkat, že je důležité. Jsou tam veškeré ty e, příslušné statistiky. Ve vší stručnosti bych rád řekl dvě věci veřejný obhájce práv. Já si myslím, že Evropská unie by se tom měla plně angažovat, měla by se angažovat v této spolupráci, tak abychom mohli velmi efektivně eh, bojovat proti podvodům a podobným věcem. Já osobně se domnívám, že musíme přimět členské státy k této spolupráce. Druhá věc, spolupráci, druhá věc digitalizace. Myslím si, že to je stěžejní věc a že musíme stíhat podvody, ale zároveň musíme předcházet. A to je ještě důležitější, protože pokud bychom dokázali podvodům předcházet, mohli bychom ušetřit náklady a to, že bychom tedy předcházeli podvodům, by vedlo k tomu, že bychom podvody následně nemuseli ani stíhat. A musíme sázet na technologický pokrok. Veškeré fáze projektu musí probíhat digitálně od návrhu, výzev k předkládání návrhů přes provádění, platby, všechny fáze projektu by měly probíhat digitálně s digitální podporou. Některé členské státy tak již činí, ale je jich velmi málo a já navrhuji, abychom od Evropské komise získali rámec, díky němuž bychom do toho mohli zapojit všechny členské státy. My víme, že ve členských státech jsou problémy, že tam jsou různé, různá pravidla, pokud jde o veřejná výběrová řízení, ale domnívám se, že tímto způsobem bychom mohli ušetřit spoustu peněz. Děkuji. A Bart Stas promluví za stínové zpravodaje. Děkuji. Vážený pane kolego, eh, já nejsem stínovým zpravodajem, je to Benedek Jávor, ale pan kolega Jávor mě poprosil, abych přenesl to, co eh, tedy sepsal. Děkuji pan, panu kolegovi Marinesku za jeho zprávu, za jeho stanovisko. Eh, všichni víme, že každý rok dostáváme do ruky této zprávy, tyto zprávy, které poskytují poměrně dobrý přehled nám jako parlamentu. To umožňuje seznámit se s těmi nejdůležitějšími body, pokud jde o ochranu finančních zájmů Unie. Letošní zpráva se takřka neliší od těch zpráv z minulých let, ale Benedek Jávor tu jeden rozdíl přece jen vidí. A sice je to poslední zpráva v tomto legislativním období, které, jak víte, trvá pět let. A to znamená, že v tuto chvíli můžeme schrnout to, co jsme, čeho jsme dosáhli, dosáhli během pěti let a to, jaké problémy před sebou máme. Benedek Jávor uh, eh, zaznamenal zlepšení, pokud jde o naplňování nařízení, dejme tomu státní zástupci nebo podmíněnost ex ante, oznamovatele. Eh, ale Benedek Javor je zároveň eh, toho názoru, že jeden bod nebyl dostatečně podporován, a sice boj proti korupci. Komise k tomu předložila dokument, jehož cílem bylo to, abychom to, tento problém řešili skutečně v jeho jádru ukořené a Benedek Javor má pocit, že se od roku 2011 nezměnilo mnoho věcí k lepšímu. účast Evropské unie na Greco je stále ještě omezená, nepředkládá se pravidelná zpráva o korupci. A myslím si, že nejpalčivější jsou podvody v oblasti daně z přidané hodnoty a přeshraniční podvody. A to všechno může mít negativní dopad na finanční stránku Evropské unie. Prostředky určené eh, členským státům vedou v některých členských státech eh, ke korupci. A proto Benedek Jávor prosí eh, autora stanoviska, aby začlenil jeho pozměňovací návrhy, bylo by dobré, kdybychom tady zmínili zvláštní část týkající se korupce, tak abychom se tomuto tématu mohli ještě lépe věnovat a abychom mohli schrnout problémy, které nás v této oblasti trápí. Má to být taková podaná ruka pro parlament v příštím legislativním období, ale také pro komisi, která eh, začne fungovat na podzim příštího roku, tak aby již v té době měli nějaký základ, nějaký přehled, ze kterého by mohli vycházet. Benedek Javor v tomto smyslu předloží pozměňovací návrhy, ale jinak je přesvědčen o tom, že ten současný text je vydařený, chtěl by ho ale zlepšit, především v oblasti podvodu eh, s, přida, s daní s přidanou hodnotou, s přidané hodnoty. Olaf a tak dále. Těší se na spolupráci s vámi a s dalšími stínovými zpravodaji. Takže to by tu býval, řekl Benedek Javor, kdyby tu dnes byl. Děkuji. Auch noch was sagen. I já bych k tomu ráda něco řekla. Já předložím následující pozměňovací návrhy. Pracovníci OLAF se eh, velmi trápí informačními systémy OLAFu, které nefungují. Já si myslím, že to je naše Achillova pata naše slabost, protože eh, v takovém případě je možné, že uniknou informace i celé soubory, to znamená, že musíme získat informace o tom, jaké by to mohlo mít dopady a já to tedy ve svých pozměňovacích návrzích nepochybně zmíním. A pokud vezmeme zprávu OLAFu jako takovou, tak tam není jasně řečeno, že je tu nesoulad v terminologii. My tady děláme srovnání mezi čísly po celá léta a já bych byla tedy ráda, kdyby bychom vylepšili informace OLAFu o potvorech v minulých letech a jejich eh, zpracování. Já vím, že eh, PIV se opírá o dokument komise a bylo by dobré, kdyby se k tomu tedy vyjádřilo plénum, kdybychom tedy na adresu OLAFu schválili zprávu, eh, ve které bychom Eh, se k tomu vyjádřili. Veřejné zakázky jsou pro nás vždycky aktuální. Je to oblíbené téma. Jde o to, jak tedy ty procesy při veřejných zakázkách analyzovat v jednotlivých členských státech, eh, protože ty podvody se netýkají toho, že by byly předloženy nějaké sfalšované dokumenty. Dneska už jsou ty pod, Eh, vody mnohem inteligentnější, zneužívají určitých pravidel na úrovni EU. Výzku, eh, výběrová řízení jsou eh, falšována tak, že výsledek jde úplně proti tomu, čeho jsme tím výběrovým řízením chtěli dosáhnout. Mně se ten text líbí. Myslím si, že díky pozměňovacím návrhům ho můžeme už jenom vylepšit. Nikdo další se o slovo nehlásí, to znamená, že předám slovo paní Hoffman z OLAFu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji i panu zpravodaji, panu Marineskovi za, jak jste řekla, tuto dobrou a solidní zprávu, respektive návrh zprávy. My to můžeme nic než podepsat. A teď budu pokračovat dál anglicky. Jsme velmi vděční za uznání zpravodaje, pokud jde o řadu iniciativ komise z roku 2017, abychom zlepšili boj proti podvodům a korupci. Vy ve své zprávě zdůrazňujete EPO a víte dobře, že DG Olaf z DG Justice jsme v intenzivní fázi příprav, aby EPO začalo fungovat na konci roku 2020. Takže zde vítáme jakoukoliv podporu od Evropského parlamentu v tomto směru. Také jste zmínil včasné zjištění a vyloučení, což je systém, který funguje dobře a program Hartu 3 bude budoucím programem boje proti korupci a je třeba, abychom měli i specifický program boje s korupcí Celkově za to by si dovolila poznámku, která zde nezazněla, ale jsme také vděční za to, že pan Marinesku, že jste zmínil důležitý prvek oproti minulosti. Vy jste uznal skutečnost, že řada zjištění souvisí také s detekční kapacitou členských států a ne výlučně s tím, kolik podvodů se děje. A to je věc, o které jsme hovořili zde ve výboru Konta. Je to vyvážený postup. Máte oba prvky, které třeba zohlednit. A my jsme velmi vděční, že v této zprávě jste výslovně eh, uznal tuto detekční schopnost členských států, tedy pokud členské státy informují o řadě eh, podvodných a nepodvodných nesrovnalostí, tak to také souvisí s tou schopností detekovat nesrovnalosti a podvody. My samozřejmě, komise jako, jako taková je plně pro posílenou digitalizaci, pokud jde o veřejné zakázky. A tady váš návrh bereme a vaše doporučení bereme v úvahu v souvislosti s, s směrnicí o veřejných zakázkách, zejména DG Grow prosazuje digitalizaci a my plně souhlasíme s vámi, že je to důležitý prvek, který by snížil eh, podvody v oblasti veřejných zakázek. Také jsem si dobře poznamenala to, co říkal pan Stás. Pokud jde o boj s korupcí, my jsme tuto diskusi o tom, proč komise nechtěla mít další zprávu o boji s korupcí jsme, tuto diskusi už jsme vedli a komise se rozhodla řešit tuto pač otázku v rámci evropského semestru a už jsme zaznamenali významný úspěch a členské státy se tím opravdu zabývají, ale souhlasím, že tady bychom měli být velmi neústupní a měli bychom spolupracovat s členskými státy a musíme být také tvrdí vůči členským státům a tady s vámi souhlasím. Pokud jde o OLAF, tak eh, boj s korupcí je pro nás důležitým tématem a často také eh, se zabýváme aktivitami spolu s členskými státy, abychom spolupracovali právě v boji proti korupci. Nyní se dostám k paní Gresle a její poznámce. Vy jste zmínila systém OCM, co je náš nový systém řízení případů v OLAFu a není žádným tajemstvím, že jsme měli určité problémy s tímto novým systémem a náš nový generální ředitel pan Itala už eh, toto přiznal, ale je tu významná snaha, aby ten systém fungoval lépe a už došlo k určitému zaznamenatelnému zlepšení a komise to také bedlivě sleduje a jsem si jistá, paní Gressle, že pokud předložíte pozměňovací návrh, tak se tím budeme zabývat a náš generální ředitel opravdu, opravdu tuto otázku bedlivě sleduje. Vy jste také jste změnila nesrovnalosti v terminologii mezi zprávou PIF a zprávou OLAFu ty zprávy vycházejí vlastně z jiných ukazatelů. Ve zprávě OLAFu vycházíme z našeho systému řízení případů a jak je řešíme v OLAFu. Zpráva PIV vychází z analýzy reportingu členských států. To se týče nesrovnalostí jak podvodných, tak těch nepodvodných. A chtěl jsem na to poukázat, že zde se uplatňují různé přístupy a to je třeba vzít v úvahu. Celkem za to jsme vděční za tuto zprávu, také za to, že se tím parlament každý rok zabývá a těšíme se na dobrou spolupráci jak s vámi, tak se spravodavem, s celým výborem KONT a těšíme se na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Hoffman. Chtěla bych jenom říci, že má kritika se netýká OLAFu a PIFu, co se týkalo různé terminologie, ale týká se to jenom zprávy OLAF, ale teď nevíme, došlo tam ke změně a nevíme, jestli je to totéž investigations concluded nebo investigation closed, je to totéž, není to totéž. Vy jste také zmínila databánku EDES. Kolik firem je tam obsaženo? Víte to z hlavy, prosím? Personally, I don't know. Osobně to nevím, ale možná pan Myšlik, který to v Olafu má na starost, by věděl víc. Tady za to odpovídá generální ředitelství pro rozpočet, ale měli jsme schůzku s tímto generálním ředitelstvím a panel řekl, že zatím měli 8 případů, dostali 8 případů a 6 z nich stále ještě pokračuje, ale je to nová procedura spolupráce s DG pro rozpočet funguje. Každý, pro každý panel je to důležité, protože možná víte, že tam byl interní systém komise u Evropského soudního dvora, Eh, rozhodnutí eh, rozhodlo, že to je v rozporu s právy. Šéfem toho panelu EDES je pan Panera. Já si myslím, že tahle relativně nová procedura už má některé důležité případy a spolupráce funguje. Děkuji. Ještě pan zpravodaj na sám závěr, jinak jsme už na konci bohužel bez mikrofonu. Děkuji vám, děkuji vám za vaše poznámky. Nemám nic, co bych k tomu dodal. Můžeme to předložit s vašimi pozměňovacími návrhy a těším se na všechna vylepšení, která ty pozměňovací návrhy přinesou a těším se na dobrou zprávu. Děkuji. My děkujeme. Lhuta je 26. listopadu 14 hodin a 13. prosince se tomu budeme opět věnovat u nás ve výboru. Děkuji za informaci, za rozpravu a teď se dostáváme k bodu pořadu jednání 17. Bohužel vypadl mikrofon. Ja, Entschuldigung, der Omlouvám se, pan zpravodaj tu není, proto pár bodů schrnu já. Chtěla bych upozornit na to, že tohle je stanovisko tohoto výboru pro výbor eh, měnový a týká se zřízení Evropského měnového fondu. Při zřizování tohoto fondu jde o to, aby ESM, Evropský mechanismus stability, které vznikl uprostřed ekonomické krize mimo právo EU, tak aby se ten měnový fond teď dostal do práva EU, jde o stabilitu eurozóny, ale jde o to, aby se to odehrálo prostřednictvím Unie. To vzniklo v roce 2015 jako mezivládní smlouva a už rok později Evropský parlament žádal, aby ESM byl převeden pod unijní právo aby bylo potřeba se z toho zodpovídat. A to teď nastává. To znamená, máme už bázi pro to. Komise a členské státy, Německo a Francie přišly s tím mezeburským prohlášením. Členské státy se k tomu přidaly a byl tady ten návrh a dnes se tedy věnujeme tomu stanovisku. Stanovisk, zpravodaj vítá to stanovisko, protože to přispěje k uskutečnění Unie a v podstatě to splní to, o co dlouho žádáme. Dojde k demokratické legitimaci fondu a fond bude povinen skládat účty. Pan zpravodaj, pan Ivan navrhuje, aby role účetního dvora v kontrole budoucího měnového fondu byla posílena a aby tento fond také podléhal parlamentní kontrole a procesu absolutor, udělování A Krom toho Evropský parlament má hrát roli přejmenování správního ředitele fondu a e, každoročně má být předepsána povinnost podávat zprávu. Tak tím končím představení této smlouvy. Nikdo se zatím nehlásil, takže bych hned předala slovo panu Engelendovi. Ne, omlávám se, pan Kronbaut z generálního ředitelství ECFIN. Prosím. Good morning, ladies and... Dobré ráno, pán, dámy a pánové. Děkuji vám, paní předsedkyně, za slovo. Komise vítá podporu zpravodaje pro svůj návrh a plně souhlasí s poselstvím toho návrhu. Jde o institucionální zakotvení uh, v rámci práva. Bude to klíčový krok dopředu v evoluci reformy. Bude o to, že fond bude podléhat demokratické zodpovědnosti. Máme pár konkrétních komentářů k tomu. Za prvé, my Myslíme si, že by se lépe měla artikulovat specifická role účetního dvora, jak je to v bodech 6, 8 a 9 tohoto návrhu tomto ohledu poznamenáváme, že bod úvodních ustanovení 46 toho návrhu již zmiňuje, že EKA může plně vykonávat své kompetence, ale jsme otevřeni reflektovat s členskými státy i s parlamentem, jakým způsobem by se ta role EKA mohla v kontextu toho návrhu lépe artikulovat. Co se týká odkazu nahranit externí auditory, tak tady bychom rádi řekli, že si myslíme, že všechno by se to mělo zachovat s ohledem na fakt, že ESM je financující platforma, operuje na mezinárodních finančních trzích a to musí být zaručeno tak, aby investoři měli jistotu při investování do bondů. Také bych chtěl říci, že to není nic neobvyklého. Máme podobnou situaci ve smlouvách, třeba se to týká Evropské centrální banky nebo národních ústředních bank. Co se týká role parlamentu v procesu jmenování výkonného ředitele, tady mm, máme na mysli článek 7 návrhu stanov, tady by rada byla povinna konzultovat Evropský parlament před jeho jmenováním a také bychom rádi, aby parlament hrál velice aktivní roli. A co se týká odpovědnosti, to jsou hlavně body 11 a 12 stanoviska. Víme, že komise opírá své návrhy o zprávy, které musí být předkládány a to jsou součásti sekundární legislativy, legislatury, to je ten single supervisory mechanism a další. Tady se předpokládá ta příležitost, kterou má parlament, tak aby konal důvěrná slyšení. Děkuji vám. Děkuji. Takže pozměňovací návrhy k tomuto stanovisku lhůta 21. listopadu už zítra ve 14 hodin a 13. prosince se tomu budeme věnovat znovu. Děkuji. Tak, konec tohoto bodu. Děkuji vám za informaci. A teď máme problém. No, můžeme pokračovat. Skvěle báječně. No, no, we, we go ahead. Ja, wir wissen, dass wir sie eigentlich erst auf für den No, vím, že jsme to svolali až na 12. ten poslední bod. No, takže uvidíme. Je tady někdo z DG pro rozpočet? Pan Kopman. Paní to Bortman to není, pan Celber to není a Další zástupce také nevidím. To znamená, že teď opravdu musíme přerušit, než se příslušné osoby dostaví a teď tedy budeme čekat. Je to těžké ten timing naplánovat tak, aby nebyla žádná mezera. Většinou my máme obrácený problém. No, takže jakmile se dostaví, budeme pokračovat dál. Jedná se o konflikt zájmu. Včera jsme o tom diskutovali s komisařkou pro regionální, jde o ten článek 61 rozpočtového nařízení, takže než přijdou, tak schůzi bude, bude přerušena. Děkuji. Ja, wir nehmen unsere Beratungen nach kurzer Unterbrechung wieder auf. Und Gegenstand unserer... Tak, můžeme pokračovat. Teď eh, vítám nového generálního ředitelství z DG pro rozpočet. Vy jste tady, pane kolego, u nás ještě nikdy nebyl. To je hezké, že jste tu. Je to pan generál, zástupce generálního ředitelství Regio, paní Bojchman tu ještě není, ale doufejme, že záhy doraz, dorazí. Pan Schelfhout. Takže tohle je DG Agri, nebo tomu nerozumím, DG Regio a DG Empl a pak ještě chybí DG Agri, jestli tomu dobře rozumí. Ta určitě, paní kolegyně určitě brzy dorazí. Takže korpus deliktý takovýto článek 61 financial actors, další osoby, včetně národních orgánů na jakékoliv úrovni, které se týkají implementace rozpočtu v přímém a sdíleném rozpočtu, včetně přípravných prací, auditu a kultury. Tito lidé by se neměli účastnit žádných akcí, aby se nedostali do konfliktu zájmu svých se zájmy Unie. Také by měli učinit řádná opatření, aby nemohlo docházet ke konfliktu zájmu, je třeba reagovat na situaci, která by objektivně mohla být vnímána jako konflikt zájmu. Článek 2, kde je riziko konfliktu zájmu týkající se personálu národních orgánů. Osoba by měla zveřejnit eh, tu situaci, kde takové riziko existuje, tam pro zaměstnance to řeší zaměstnanecký kodex. Relevantní delegace by měla potvrdit písemnou formou, zda konflikt zájmů existuje nebo ne, kde byl shledán, že existuje. Měly by to řešit národní orgány a měly by zajistit, že daná osoba utlumí všechny aktivity. Jde také o relevantní aktivity, které by měly zajistit, že k dodržení všech předpisů. Za třetí osoby podle článku 1, kde existuje konflikt zájmu, jde o objektivní výkon sankcí, co se týká odstavce 1 a je třeba, aby došlo ke kompromisu, co se týká rodinného, emocionálního života, ekonomických zájmů, nebo jakýchkoliv jiných přímých či nepřímých osobních zájmů. To je článek 61. A novinka článku 61 je právě to, že jsou tam zahrnuty národní orgány a národní politici. No a my máme obavy, protože prostě vidíme, že v některých členských státech máme situaci, kde tenhle článek by se měl nutně aplikovat a on se neaplikuje. A nás by tedy zajímalo, co dělá komise pro aplikaci tohoto článku. A tady samozřejmě máme připravené příklady, ale je to výzva, která určitě jde nad kapacitou členských států, proto tady sedíme v této místnosti a teď je otázka, kdo z přítomných se chopí slova jako první. Pan Kopman asi začne, prosím. Děkuji paní Gresle za pozvání. Opravdu děkuji za to, že nám poskytujete možnost hovořit o pravidlech nového nařízení o potenciálním konfliktu zájmu. Já vám poskytnu překlad o tom, jak to, příklad toho, jak to vidíme, a pak se budeme věnovat odpovědnosti národních institucí. Teď bude následovat prezentace, pokud souhlasíte, která eh, schrnuje naše názory a pokud umožní, to dovolíte, tak bych začal tím předchozím nařízením, které platilo do 2. srpna tohoto roku, protože celá řada příbě, případů, které jsou v běhu, na které jste zřejmě narážela, pod to také spadají. Jak tedy vidíte, tak finanční nařízení z roku 2012 se netýkala explicitně sdíleného managementu, co se týká jejich konfliktu zájmu, ale, a to je důležité poznamenat, specifikovalo to zjevně, že členské státy mají zajistit efektivní vnitřní kontrolu a systémy, které by měli adekvátně reagovat na potenciální konflikty zájmů a měli by jim zamezit. Tedy bych tedy chtěl upřít vaši pozornost na, články, na článek 32.3 a 59.4 tohoto finančního nařízení z roku 2012. To jsou velice důležité formulace. Navíc pravidlo o veřejných zakázkách, článek 24 směrnice 2014-24, taky zavazuje členské státy, aby zamezily konfliktu zájmu v oblasti veřejných zakázek, protože to spadá do rozsahu tohoto dokumentu. A je zajímavé, že tahle směrnice se také týká situací domnělého konfliktu zájmu a týká se to přímých i nepřímých osobních zájmů. Navíc na tento bázi eh, jsou různé povinnosti v oblasti sdíleného managementu, které existovaly už i v této době, hlavně eh, ta obecná ustanovení, třeba článek 5.3, 35.3, 38.5 byli v této oblasti relevantní, co se týká sdíleného managementu. A když se podívám na zemědělskou politiku, tak tady byla delegované nařízení 907 z 2014 o agenturách, kde jsou také příslušná ustanovení. Takže, co se týká z této situace, před 2. srpnem 2018 tak tady jsme již měli předtím celou řadu platných pravidel. A co se týká nařízení, které teď vstupuje v platnost, tak eh, na to, na to navazuje a jsou tady tedy formulována pravidla, která se budou týkat eh, managementu uvnitř Unie. Takže, jak víte, a právě jste to citovala, takže já to nebudu opakovat a prodlužovat, pravidla vstoupila v platnost k 2. srpnu pro operační účely a vstoupí v platnost od 1. ledna 2019, co se týká těch administrativních záležitostí. Je tady článek 61, který opravdu stanoví ta základní pravidla související s konfliktem zájmu. Také bych rád si dopřál trochu času, abych upozornil na nové prvky, které se opírají o to, co již bylo zmíněno. Jedná se o definici konfliktu zájmů. Co je tady nového, to je potrženo. To je odkaz na nepřímé osobní zájmy, indirect personal interest. To je tu teď formulováno explicitně. Co se týká aktérů, na které to dopadá, tak je důležité poznamenat, a zase jsem zdůraznil to, co je nové, že národní orgány na jakékoliv úrovni pod to také spadají. A samozřejmě se to týká i sdíleného managementu, to je také explicitně formulováno. Takže já si myslím, že je důležité to vzít na vědomí. To jsou explicitní odkazy a jde o pravidla, která existují mimo finanční nařízení a ta specifikují, kdo přesně eh, je tímto dotčen. Co je samozřejmě důležité, to jsou, že pravidla předpokládají povinné kroky, které musí být učiněny k tomu, abychom se vyhli případům konfliktu zájmu ze eh, tak, aby to nevedlo k nějakým nelegálním krokům, co se týká managementu. To je obsahem prvního článku nebo první části tohoto článku. A co tady je nového, to je, že v těch případech, kdy by mohlo dojít ke konfliktu zájmů, tak eh, zúčastněné osoby musí učinit příslušná opatření, aby k tomu nedošlo. A také si myslím, že Tohle je inspirováno přímo těmi předpisy o veřejných zakázkách. Je třeba učinit takové kroky, které budou reagovat na situaci, co, které by objektivně mohly být vnímány jako konflikt zájmu. Takže explicitně se tu žádá, aby všechny dotčené osoby učinily kroky, které budou reagovat na situaci, která bude umožňovat vnímat ji jako konflikt zájmu, což je ve srovnání s veřejnými zakázkami. Je tady to slovo objectively, objektivně musí tady být nějaký faktický základ pro to, aby vzniklo to vnímání jako konflikt zájmu. Dále, co se týká povinností. A tady paní předsedkyně to již citovala. Pokud někdo z personálu národních orgánů, a tady platí specifická pravidla, mohu to zopakovat, ale byste to řekla, to je tady velice dobře formulováno. Proto tedy, jenom abych to schrnul. Abych to schrnul, co nového je v článku 61 tak to je nově formulovaná definice konfliktu zájmu, která teď explicitně eh, formuluje všechny další přímé či nepřímé osobní zájmy. Za druhé se to týká situací, těch je teď daleko víc, byl rozšířen eh, rozsah působnosti. Jsou to tedy situace, které objektivně mohou být vnímány jako konflikt zájmu. To je tu teď také zahrnuto. A pak samozřejmě se to týká i typu operací, je to i sdílený management a bylo to rozšířeno i o explicitní odkaz na národní orgány na jakékoliv úrovni, kde je třeba vyhnout se tomuto konfliktu zájmu. To si myslím, že to jasně schrnuje evoluci práva EU v této oblasti. O tom parlament hlasoval a samozřejmě je to zásadně důležité pro práci členských států i komise. Je to novinka, tak bych se na to chtěl podívat trochu do hloubky, jak je to s vnímáním konfliktu zájmů. Řekl jsem, že je to navázáno na směrnici o veřejných zakázkách ale opírá se to o ten koncept, že to musí být objektivně ověřitelné. Tak třeba příklad takového prvku objektivně ověřitelného, umím si představit propojení zájmu dotčené osoby s aktéry, kteří třeba mají odpovědnost za rozhodování v oblasti finančního managementu. Já si tedy myslím, že Tohle upřesnění je důležité pro posuzování jakýchkoliv dalších konkrétních případů. Podobné to potom je any other direct on indirect personal interest, tedy jakékoliv další přímé či nepřímé osobní zájmy. To je samozřejmě širší než ta stalá formulace článku 57 toho stávajícího předchozího nařízení to bylo omezeno na shared interest, sdílené zájmy. A také si myslím, že je to důležité pro ty, kteří se na to nařízení dívají podrobně, je třeba mít na vědomí, že důvody, které mohou vést k takovému konfliktu, mohou, musí být eh, přesně definována týkající se politické, eh, politické souvislosti týkající se osobního, emocionálního života a tak dále. Myslím si, že je to tady precizně definováno. A co se týká lidí, osob, kterých se to týká v tom sdíleném managementu, tak je velice jasné, že tohle zahrnuje národní, místní a regionální orgány, personál nebo členy těchto orgánů a členy vlád. To jasně vyplývá z přípravné práce o revize tohoto nařízení. A sice Víme, že tahle formulace související s národními orgány, to bylo doplněno v průběhu trialogu na žádost tohoto výboru a myslím, že to velice jasně zahrnuje i příslušní členy vlády. Myslím si, že to tedy pomáhá v oblasti zajištění jasné platnosti a rozsahu. Abych to schrnul, tedy jakmile ty věci budou vyjasněny, tak si myslím, že to bude velice precizní, co se týká odpovědnosti členských států co se v oblasti reakce na takovéto situace. Členské státy budou povinny mít interní kontrolní systémy, které musí být navrženy tak, aby zabránili vzniku konfliktu zájmu anebo explicitní řešení situace konfliktu zájmu je samozřejmě na místě, aby ty, ty systémy byly řádně auditovány. Za druhé, státy musí přijít s preventivními opatřeními, například systém deklarací a prohlášení, který některé státy již mají, prohlášení o neexistenci konfliktu zájmů nebo zveřejnění majetku. Za třetí, členské státy musí zajistit, že systémy budou navrženy takovým způsobem, že tam, kde k tomu konfliktu zájmu dojde, existuje možnost implementovat a aplikovat příslušná opatření, která zabrání vzniku nějakých škody. Samozřejmě jsou ty povinnosti jasné, ale neznamená to, že by komise žádné povinnosti neměla. Komise musí monitorovat konformitu těch národních systémů s požadavky EU. Také budeme auditovat členské státy, respektive jejich vnitřní kontrolní systémy na e, bázi posouzení rizik. To bude zahrnovat samozřejmě i ověření opatření učiněných členskými státy v rámci toho interního kontrolního systému který má reagovat na potenciální konflikty zájmu. A samozřejmě, kdyby měly vzejít nějaké pochyby a pochybnosti, budeme povinni aplikovat opatření tak, aby byl chráněn rozpočet Unie. Může být přerušeno vyplácení peněz, může dojít ke korekcím, pokud dojde k porušení platného práva. Takže my Rozhodně nechceme nahrazovat národní orgány, ale zároveň jsme si jasně vědomi odpovědnosti, kterou komise nese. Tedy, co dál? Jak jsem řekl, to vstoupilo v platnost velice nedávno a v oblasti administrativní to ještě v platnost ani nevstoupilo. Takže my musíme zajistit eh, řádnou aplikaci napříč celou EU na národní a lokální úrovni a na, samozřejmě i na úrovni Unie. Co tedy budeme dělat? Budeme poskytovat radu a pomoc národním orgánům, aby se zajistilo, že management eh, si bude plně vědom odpovědnosti, tak jak je teď definována Máme naplánované schůzky na 11., 12. a 13. prosince. Připomínáme členským státům, jaké mají povinnosti v v oblasti posouzení stávajících systémů, zda odpovídají těm novým požadavkům a pokud tomu tak není, pak samozřejmě budeme žádat, aby došlo k modifikaci těchto systémů. Za druhé chci říct, že komise také bude dále monitorovat specifické případy eh, podle své vlastní interní auditní práce i na základě práce kolegů v operačních službách a proto jakékoliv stížnosti budou posuzovány a analyzovány velice přísným způsobem. Budeme pokračovat v auditech to není nic nového. Audity v oblasti konfliktu zájmu jsme dělali už i v minulosti, ale tohle je oblast, kde to musíme novelizovat. Podle těch nových definic musíme zajistit eh, potvrzení od národních orgánů, abychom eh, měli jistotu. A samozřejmě to je zájem tohoto výboru a parlamentu. Jsme připraveni poskytovat vám informace o tom, jak tento systém funguje. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ja, so weit, so schlecht. Also, um, danke für das, was... No, děkuji. To bylo to byla ta nejprávní, nejdražší právní analýza, kterou jsem kdy slyšela. Ehm, nemů, nemůžu říct, že bych se na tu diskuzi těšila. Víme, že máme problém a my jsme se tomu problému zatím nějak nepřiblížili. Vypadá to tak, že v některých členských státech existují politici, kteří mají firmy, a nebo uh, maj, jsou to politici, jejichž rodinní příslušníci mají firmy. A v jednom případě ten rodinný příslušník eh, měl plný přístup k evropským prostředkům. Vy jste řekli, že 11. až 13. prosince se bude konat schůze, což je důležité, to plně podporujeme. V tuto chvíli nejde o to, že by to členské státy, jejich orgány nevěděly, že by nepochopili, že by to bylo něco naprosto nového, co by spadlo z nebe. Aha, eh, konflikt zájmů, eh, to je nová věc. Tak to není. Jsou to systémy, které tedy eh, vlastně využívají těch konfliktů zájmu. To víme. To znamená, že eh, já jsem se věnovala těm stávajícím příkladům jako eh, zpravodajka a zcela Zjevně se tam zneužil konflikt zájmů v tom smyslu, že si dotyčné osoby obstaraly veřejné prostředky, získaly je v rámci výběrových řízení. A pokud se podíváte na ta výběrová řízení, tak je možné říci, že ta výběrová řízení byla manipulována, pokud to mám říct velmi kulantně. Eh, můžeme eh, zmínit i podvod, ale k tomu se teprve dostaneme. Nejde o Eh, to, že by někdo něco nevěděl, jde o zcela vědomé záměrné jednání. A právě proto pravidla pro konflikt zájmu existují a já nechci, abychom dále ztráceli čas, protože je jasné, že pokud dále budeme ztrácet čas, tak prostě Evropská unie bude vytunelována jako vánoční krocan a proto si myslím, že je důležité, abychom tedy využili právního nástroje, který má komise v ruce. Je jasné, že ten právní nástroj existoval i v minulosti, ale naráželi jsme v této souvislosti na stále stejné problémy. Eh, ta schůzka 11. až 13. prosince je pěkná věc, ale já si myslím, že jednat můžete začít okamžitě. Takže pokud uh, můžete, prosím. Děkuji. Já budu úplně jasný. My to bereme velmi vážně a já nechci, aby někdo měl zde dojem, že komise se k tomu nestaví nejen energicky, ale i aktivně. Je třeba jasně říci, že tato pravidla musí být zakotvena v národních kontrolních systémech a to je vlastně rámec naší finanční architektury a to představuje vlastně tu první obranou linii a nové finanční nařízení musí být vyhodnoceno a případně posíleno. A to se musí stát. Takže musíme pracovat velmi intenzivně spolu s členskými státy a zajistit, že to udělají. A to děláme. A za druhé, a tady je asi na to příliš brzy, ale určitě to dělat budeme. Je třeba zajistit, že budeme prověřovat, zda se to děje přiměřeně a proto na to máme i kapacity a máme i odhodlání provádět audity, abychom zajistili, že tyto systémy jsou skutečně přiměřeně koncipovány. Budou založeny na riziku a budou také explicitně prováděny z hlediska této otázky. Říkáte, že existují jednotlivé případy, které vás napadají a kde zazní, zaznívá spousta tvrzení v tisku a těmito případy se budeme velmi vážně zabývat. A jeden specifický příklad, abych eh, kolem toho, kolem toho nechodil. To se týká vedoucího politika v jednom členském státě. A byla zde také předložena stížnost komisi a tato stížnost je analyzována a vyhodnocována velmi aktivně. A komise, jak víte, má v v první řadě povinnost shromážit informace o všech smlouvách, které byly poskytnuty skupině, ve které tento jedinec má ekonomické zájmy. A to proběhlo na základě dvou iterací a teď už máme cel, celou, celý soubor dat o těchto e, smlouvách a je třeba zjistit, zda existují důkazy o tom, zda proběhlo něco nepatřičného e, při udělování těchto podpor. A myslím, že je úplně jasné, že kdykoliv komise je informována o takových skutečnostech, ať už skrze stížnost nebo z médií, tak e, podnikáme aktivní kroky. A současně potřebujeme empirický základ, abychom zajistili, že cokoliv budeme činit, tak bude na základě empirické reality a nikoli pouze určitých eh, tvrzení. A to vyžaduje analýzu, vyžaduje to čas, mnoho zdrojů, které v tomto směru jsou dobře vynaloženy a myslím, že můžete být ujištěna, že bereme tuto odpovědnost eh, velmi vážně ale neděláme předčasné závěry, vycházíme z analýzy faktů. Bis wann wird denn die Analyse fertig? A do kdy bude ta analýza hotová? Well, on, uh... Pokud jde o tu stížnost, máme jasné termíny. V tomto případě upravují, že do poloviny ledna bychom se měli k tomu vrátit, ale předpokládám konkrétní kroky v následujících týdnech, jakmile dospěme k určitému závěru. A mohu položit doplňující dotaz. Ta analýza, o které jste hovořil předtím, to znamená prověření těch případů, to odpovídá té současné stížnosti, tomu současnému postupu? Dobře. A nyní pan kolega Stás, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A výslovně bych chtěl poděkovat komisi za její prezentaci. Řekli jste to naprosto jasně. Výstižně jste popsal tu situaci, dřívější finanční nařízení, nové finanční nařízení, rozdíl mezi tím té druhé folii jste popsal situaci před 2. srpnem roku 2018 a řekl jste, a že v těch starých pravidlech také bylo něco o konfliktu zájmu, ale nebylo to tak explicitní. Byla tu celá řada postupů, zákonů, které to vlastně regulovaly, ale museli to eh, zároveň řešit členské státy. A proto eh, mám jeden dotaz. Máte přehled podle jednotlivých členských států? Přehled toho, jaká opatření jednotlivé členské státy přijaly za účelem tomu zabránit. Máte přehled eh, situace za starých pravidel? Jde o to, aby členské státy tedy řekly, co se eh, změní. Eh, ze správního hlediska se některé věci změní teprve k prvnímu lednu. Takže to byla první otázka. A druhá otázka, ptám se, jestli dostaneme také nějaký přehled podle jednotlivých členských států, eh, pokud jde o ta opatření a jestli ten přehled bude přístupný veřejnosti, tak aby si novináři, poslanci, veřejnost mohli udělat přehled o své vlastní zemi, ale také o jiných zemích, aby věděli, kde jsou přijímána jaká opatření a jak tedy se členské státy staví k těm pravidlům, která jsou v novém finančním nařízení stanovena naprosto jasně. Třetí věc. Vy jste se vyjádřili k jednomu případu. K případu toho jednoho politika a možnému konfliktu zájmu. On byl vlastně první e, mezi rovnými ve své vládě a zároveň příjemcem evropských eh, prostředků v určitém podniku. Jsou tu tedy stará a nová pravidla. A v okamžiku, kdy zjistíme, že důležitý minister, vedoucí představitel státu, musí kontrolovat dodržování pravidel, v okamžiku, kdy dostanete takovou stížnost, neměly by být eh, všechny zvony na poplach? Nemělo by se to celé prověřit automaticky? Neměli bychom automaticky prověřovat, jestli se jedná o konflikt zájmu nebo ne. Pokud je člověk ministrem vlády, dostane dotaci v rámci svého podnikání, tak možnost snižování zájmů, možnost konfliktu zájmů je vysoce pravděpodobná. A proto se ptám, jestli tady nefunguje nějaký automatismus, že byste okamžitě byli na poplach. A nebo musíte čekat, až přijde nějaká stížnost od někoho. A pokud ta stížnost přijde, tak jak se k ní postavíte? Jsou tu různá generální ředitelství, která se tím zabývají, domlouvají se navzájem na tom, jak ta otázka bude řešena. A nebo je to tak, že jednotlivá generální ředitelství se zabývají svým tématem, ať už je to zemědělství, regionální politika a tak dále. Přihřívá si tam každý svoji vlastní polívčičku a pokud to dělá každý sám za sebe, tak se ptám, jestli je tam nějaká instance, která to koordinuje napříč obory Ptám se, jestli je to nějak koordinováno pod záštitou komise a pokud ano, kdo za to nese hlavní zodpovědnost. A to jak na úrovni správní, na úrovni generálního ředitelství, generálního tajemníka, tak také na úrovni politické. zodpovídá za to pan Ettinger neboli komisař, který se zabývá bojem proti korupci? To jsou tedy první otázky, to jsou tedy otázky, eh, které na vás mám. Děkuji, pane Stázi. Já si myslím, že všechno to byly velmi případné otázky a pokusím se je eh, na něco možná nejlépe odpovědět. Jak víte, provádíme audity vnitřních kontrolních systémů a jak už jsem vysvětlil za starého finančního nařízení, ty e, to kontrolní systémy již měly řešit případné konflikty zájmu. To znamená, že již ty dřívější audity to pokrývaly, ale ne exkluzivně. Jde o to, jestli máme nějaký explicitní veřejně přístupný rejstřík opatření, která eh, ve členských státech platí. Odpověď zní, že nevím, že se na to podívám a dám vám vědět. Druhá otázka. Eh, budeme analyzovat to, jak to pokračuje za nového finančního nařízení. Ano, jak už jsem řekl, činíme tak, spolupracujeme se členskými státy, snažíme se zajistit, aby všichni stejně interpretovali standardy, které za nového finančního nařízení platí a také kontrolujeme to, že členské státy e, přizpůsobí novému finančnímu nařízení svoje interní pravidla. E, další věc, já si myslím, že takovýto přehled, o kterém jste hovořil, by byla dobrá věc, ale e, ještě vám dám vidět, jak by to mohlo vypadat z operativního hlediska. Třetí otázka, kterou jste vznesl, se týkala toho, co by komise v takovýchto situacích udělala v okamžiku, kdy tedy eh, získáme nějaké varování. Já jsem se snažil vysvětlit, že v tom konkrétním příkladě, o kterém jste hovořil, jsme přijali kroky a požádali jsme členské státy, které měly informace, aby nám poskytly všechny smlouvy, které se týkaly skupiny smlu- eh, společností, ve které dotyčný subjekt měl ekonomické zájmy. To znamená, že jsme to velmi pečlivě analyzovali, eh, velmi prakticky jsme se snažili zjistit, jestli tam jsou nějaké problémy a na základě poznatků, které z toho získáme, rozhodneme o dalších krocích. Jak už jsem naznačil v odpovědi paní předsedkyně, nechceme nic předjímat, protože ta analýza zatím probíhá. Je to mnoho smluv, které analyzujeme velmi podrobně a na základě poznatků, které z toho vyvodíme, rozhodneme o dalších uh, krocích povinností komise je jednat v okamžiku, kdy e, zazní takovéto varování. Je to naše odpovědnost, my jsme si toho vědomi a nesnažíme se jí vyhnout. Vy jste se mě ve své poslední otázce ptal na koordinaci, jestli e, všichni jednají pouze e, sami za sebe. Odpověď zní, že ne, protože veškeré činnosti jsou velmi pečlivě koordinovány, jsou tu zastoupena různá pracoviště komise a Spolupracujeme tedy i s příslušnými generálními řediteli, organizujeme koordinační schůzky, tak abychom se tomu mohli věnovat strukturovaně, systematicky. Generální ředitelství pro rozpočet je zodpovědné za to, aby finanční řízení bylo aplikováno řádným způsobem, ale Opatření, která jsou přijata v individuálním případě, když je přijato nějaké rozhodnutí eh, v rámci komise podle jejich eh, vnitřních pravidel, tak eh, se to týká příslušného generálního ředitele. Právě proto je tady velmi důležitá koordinace a bereme ji velmi vážně. Pokud jde o politické odpovědnosti, tak naši šéfové také nesou svůj díl odpovědnosti. Mým šéfem je pan komisař Ettinger, který odpovídá za všeobecnou aplikaci finančního nařízení, za jeho interpretaci a za boj proti korupci a proto také komise jako taková a dotyční komisaři zodpovídají za fungování těch systémů v jejich eh, oblasti proto je ta eh, zodpovědnost rozdělena a my musíme její dodržování monitorovat, tak abychom věděli nebo zajistili to, že naše reakce bude komplexní. Genau. Ich möchte... Ano. Já vám teď vysvětlím celý ten příběh. V roce 2014 jsme při návštěvě v České republice zjistili, že je tam ministr financí, který sám je velkým příjemcem. Pro mě, jako pro Němku, byla taková věc naprosto nepředstavitelná. U nás v Německu platí zákon, který něco takového zakazuje. Pro mě bylo nepředstavitelné, že existuje členský stát, který něco takového vůbec povolí. Při té návštěvě v České republice jsme jednali s auditním orgánem, hovořili jsme s nimi, pak jsme odjeli a e, vyměnilo se obsazení v tom úřadě. A to dokonce několikrát. A když jsme se informovali na to, v čem byl problém, tak jsme zjistili, že došlo k zásahům ze strany e, politika, který byl zároveň příjemcem, k zásahům do těch auditů, o kterých jsme se dozvěděli. V tomto členském státě ale je velmi aktivní tisk a tisk eh, se věnoval eh, eh, tedy případu jedné jednoho wellness zařízení, kterému se říká Čapí hnízdo. A v podstatě ten tisk zjistil, kdo byl skutečným příjemcem. Ten dotyčný podnikatel, akcionáři byli e, jeho děti a jeden, jedno z těch dětí bylo odvezeno na Krym, tak aby nemohlo vypovídat v rámci tohoto trestně právního případu. Určitě si umíte představit, jak to bylo celé velmi složité. Na jedné straně jsme přesvědčili Český parlament o tom, že tady je neslučitelnost eh, politiky a povolání, podnikání. Eh, pokud tady jednáte jako politik Češi, tak eh, učinili, bylo to velmi náročné. Následně tedy české úřady se to velmi namáhavě snažily uplatňovat, tak aby to nebylo pouze na papíře, neustále to bylo spojováno s zrušením imunity a s dramatickými událostmi. To znamená, že si představte, jaká námaha, jaká práce zatím byla a e, proto e, je velmi pozoruhodné, že jsme dospěli až sem. Bylo jasné, že tento případ protože potom došlo k vyšetřování Olafem a Můžeme tady hovořit o určitých eh, prvcích podvodu, je tam obrovská eh, kriminální energie, která mě doposud šok, eh, do, do dnes šokuje. A Evropská unie se tvářila, jako kdyby se jí to netýkalo. Generální ředitelství pro zemědělství, generální ředitelství pro regionální rozvoj si také eh, mě ruce, my jsme o tom včera diskutovali s paní komisařkou. Jaká je ta situace dnes? Dnes je to tak, že bohužel musíme konstatovat, že stejný příjemce, který měl být dávno na černém seznamu, stále získává evropské prostředky. Já proti tomu člověku nic nemám, mně připadá šarmantní, ale ráda bych se tedy ohradila vůči eh, těm faktům. Všichni ti novináři, kteří se zabývají eh, tímto případem, tomu tedy věnovali eh, spoustu energie. Hovořili jsme s auditory, dostali jsme e-maily, můžeme Eh, doložit, že nedošlo ke stažení z podnikových z podnikatelských aktivit. Všechno to je všeobecně známo a já se ptám, co všechno se musí stát, abychom řekli, že tady musí platit jasné podmínky a že ty podmínky tady byly po dlouhá léta porušovány. My eh, ze sebe děláme trochu hlupáky jak, tváříme se, jako by, kdybychom nevěděli, kolik je dva a dva. A to mě trochu eh, šokuje. A pak ještě ten druhý případ s tím uh, zetěm. Ty věci jsou přece úplně evidentní. Já to konstrukci znám, ale jsou věci, kde se prostě nedá říct. Teď jsme to prověřili, uh, úplně upřímně řečeno, pak mám obavy, kam to všude ještě povede, protože fakt, že v tomhle členském státě to došlo tak daleko, v podstatě za to děčíme nezávislé justici. V jiných státech to tak není, někde se běžně hrábne do státní kasy Dobře, pak se to vytáhlo z těch unijních projektů a krvácí národní daňový poplatník, ale přece tahle, takhle to nejde na té šikmé ploše. To jsou samé apely. S apely se nikam neposuneme, ale nejde o to. Všichni vědí, kam to běží ten zajíc, ale tohle, tenhle postoj komise, že se tváří, že se jí to netýká, to vám opravdu mám za zlé. Opravdu. A myslím si, že tady selháváme. Selháváme v nějakém širším pohybu, který jasně ukazuje, že my vlastně dotujeme bohaté unijními penězi, aby byli ještě bohatší. To se mě opravdu hrubě nezamlouvá. Můžete se k tomu prosím vyjádřit? Well, I, I very much, uh... Já velmi sdílím eh, vaše obavu že potřeba se tím zabývat velmi vážně. A jak už jsem řekl, cokoliv považujete za to, co se stalo v minulosti, tak komise to bere velmi vážně. My to bereme opravdu velmi vážně. Zabýváme se těmi tvrzeními společně, vyhodnocujeme všechny smlouvy a nebudeme se bránit jakémukoliv dílu naší odpovědnosti. Vzhledem k tomu, že tato tvrzení souvisejí s ustanoveními podle starých pravidel, nicméně podle, i podle starých pravidel můžeme se dožadovat eh, ustanovení týkajících se střetu zájmu. A je třeba říct jasně, i když to vnímání je hrozné, jak jste řekla. Poslední ukazatel je, zda z právního hlediska existují jakékoliv důkazy, že je to dostatečně vážná věc, že je potřeba podniknout právne, právní kroky a v právním státě je potřeba mít skutečně velmi náročné normy při takovém hodnocení. A jak už jsem naznačil, je to přesně to, co nyní společně v této společné hodnotící operaci děláme. A nemyslím si, že se to děje příliš pravidelně, že bychom schromažňovali důkazy o všech smlouvách, které byly poskytnuty určitému ekonomickému celku. A to se teď děje. Takže ta zpráva, o které hovoříte, se týká záležitostí, které souvisejí s národním kontrolním systémem. Je to znepokojující a musí to být také vyhodnoceno z právního hlediska. A tudíž to proběhne v kontextu této analýze, kterou nyní provádíme. Co se týče budoucnosti, vy jste poukázala na evidentní potíže já nechci zabíhat do tohoto případu, ale obecně, když členové vlády na jakékoliv úrovni, regionální, místní nebo celostátní, jsou zapojeni do situací, kdy jsou přijímána finanční rozhodnutí, která mohou jim být prospěšná přímo či nepřímo, ta konstrukce toho finančního nařízení vyžaduje, aby podnikly kroky, aby toto řešili. A to může být v různé podobě. Měli bychom být také opatrní, abychom nesměšovali situace, kde může dojít ke střetu zájmu, který vede k právním potížím se situacemi, kde efektivní nápravné kroky byly využity. A například takovým nápravným krokem by mohlo být vytvořit svěřenecký fond který je strukturován tak, že příslušný politik ani neví, jaká aktiva jsou v, obsažena v tom fondu. A v takové situaci nemůže dojít ke střetu zájmu. A podobně a nezávisle na právním řádu příslušné země politici se mohou zcela vzdát rozhodování a to se také uplatňovalo v některých členských státech. Takže když eh, řešíme tyto situace, musíme také se zabývat těmi eh, nápravnými kroky, které by měly eh, být na, na vysoké úrovni, o kterou se snažíme, a to zejména platí ve světle specifických nových ustanovení finančního nařízení, která jsou mnohem podrobnější a konkrétnější a to nám práci usnadní. Paní Makovej. Děkuji, paní Gresle. Ráda slyším o budoucnosti. Minulost je pryč a peníze jsou taky pryč. Výjdu z příkladu, o kterém hovořila paní Gresle, o českém ministru který dostal prostředky. Řekla bych, že to není podobná situace, která probíhá v Rumunsku, Bulharsku a v řadě zemí. A je třeba to vědět, protože to trvá roky a trvá to i dnes, když se tady bavíme. A je třeba se také zabývat těmi, kteří si neberou peníze do vlastních firm na své jméno ale vlastně jsou konečným beneficientem, protože ty prostředky jdou přes někoho jiného. Pokud se podíváte na nařízení, nemůžete brát peníze, pokud jste politikem, tak to za toho politika prostě někdo převezme. A lidé, kteří chtějí převzít peníze a chtějí krást z evropských fondů, si naleznou cestu, jak to udělat. A nebo vlastně požadavek, aby se politik zdržel takového jednání, tak to, to možná to bude po, využito v jedné nebo dvou zemích. Pokud někomu řeknete, abyste se zdržel zneužití prostředků, tak to uděláte, protože máte tu moc a nezapomínejte, že vlády mají většinu v parlamentu. Takže pokud mají schválit, má parlament schválit legislativu, tak to prostě neudělá. Já bych chtěl říci, že právní normy znamenají efektivní nápravná opatření. A efektivita těch nápravných kroků závisí na těch národních okolnostech a na specifičnosti konkrétních případů. A jak už jsem řekl, to je nařízení, takže to je bezprostředně uplatnitelné ve všech členských státech, co se týče povinnosti výsledků. A to, co je efektivní, účinné v konkrétní situaci, v konkrétní zemi a v konkrétním prostředí, nemusí být efektivní v jiném prostředí, ale požadavek přinést výsledky je stejný. Takže i to je ten právní test, podle něhož budeme vyhodnocovat tyto případy. Beru na vědomí, že existuje řada potíží v řadě členských států s politiky a, prostřed, a, a penězmi. To asi komentovat nebudu. Ale jediná věc, kterou mohu říci, že ta nová pravidla v této věci, a vy v tom máte svou roli jako Evropský parlament, když bylo schváleno toto nařízení, ta, jsou to významné povinnosti, které vyplývají na úrovni členských států. A Komise má odpovědnost, aby zajistila, že pokud je evropské prostředky, tato pravidla budou účinně naplňována. A to je přesně to, co budeme dělat. Děkuji. Chtěla bych jenom upozornit na to, to říkáte s tím svěřeneckým fondem. To nám v roce 2016 přislíbili a řekli nám, že to je údajně jasné. Pak jsme dostali maily, z nich jsme vyčetli, že pořád ta samá osoba činí obchodní roz- a podnikatelská rozhodnutí. No kdyby to bylo tak snadné, jak říkáte, tak bychom byli dál. My tedy chceme, aby ta věc byla nějak upravena, aby komise dělala, co dělat ve své kompetenci má. Takže bych schrnul na tu debatu. Tahle debata ještě nekončí, zdaleka nekončí. My jsme rozhodnutí v ní pokračovat, protože jsme hluboce přesvědčeni o tom, že na tom závisí celý politický systém Evropské unie. Viděli jsme také, jak tenhle jeden jediný člověk ovlivňuje politická rozhodnutí a z těch rozhodnutí pak sám profituje. Viděli jsme propojenost s těmi firmami, řídícím personálem. Viděli jsme, jak tyhle osoby se snažili ovlivňovat regionální podporu. Tady byl ředitel DEFA. Takové pokusy tady byly. Komise tenkrát neustoupila. My doufáme, že neustoupí ani v budoucnosti. Celý systém nechá opra- nechává opravdu hořkou pachuť a my uh, budeme tohle téma nadále sledovat, budeme vyvíjet tlak, takže to teď odložíme do ledna, ale půjdeme potom. To prosím není výhruška, ale jako takovou to můžete chápat, připouštím. Ale pro nás je důležité, my se zájmem budeme sledovat, k jakému závěru rozpijete. Děkujeme, že jste přišli, všem vám děkuji. Dneska jste všichni měli štěstí, že se toho chopila vyšší platová třída. Děkuji vám, budeme ve spojení, končíme schůzi teď ve, 12, ve 2.30 půl třetí budeme pokračovat slyšení s panem generálním ředitelem Zelmajerem. Děkuji.